Eh, ještě jednou vás všechny srdečně zdravím. Dobrý den. Dovolte, abych eh, mezi námi přivítal eh, zástupce Polské rady pro veterinární dohled, pan Lukaševič, pan Anuč, pan Pěknič, což jsou místopředsedové této rady, a pan Kubička, který je tajemníkem eh, této rady. Vítáme vás na, na našem výboru. V 11 hodin budu muset odejít, protože předseda Schulz pozval eh, předsedy všech výborů, aby se zúčastnili zasedání kontaktní skupiny o eh, finanční perspektivě, což je velice citlivý citlivé téma. Společně s dalšími předsedami, předsedy budeme muset reagovat na to, jak reagovat na některé na eh, vrhy dánského předsednictví, jakým způsobem odborně eh, reagovat na tyto věci. To souvisí pochopitelně také s reformou eh, společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti. Jak víte, Eh, jedná se o věci, které nemůžeme přijmout, protože to v podstatě znamená, že by parlament neměl pravomoci spolurozhodovat. Jinými slovy, my se snažíme teď přesvědčit zástupce dánského předsednictví, aby do jednání eh, zahrnuli pouze finanční otázky a všechny ostatní otázky eh, nechali na postupu spolurozhodování. Teď se dostáváme tedy k bodům 6 a 7. Eh, jedná se o eh, dvě zprávy, o obou bude hovořit náš kolega eh, Kapolos Santoš Eh, na základě jeho přání eh, budeme o obou těchto zprávách eh, hovořit společně. Jedná se tedy o zprávy přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a současně s tím budeme hovořit i k bodu 7 podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, což jsou věci velmi důležité objem a jak jsem již řekl, budeme o nich diskutovat společně a potom budeme mít seznam řečníků, kteří budou reagovat na obě tato témata. Dovolte, abych vám eh, připomenul, že termín pro podávání eh, pozměňovacích návrhů je 9. července. Eh, to se týká těch přímých plateb a 10. července k bodu 7, to znamená podpora pro rozvoj venkova. Jsem eh, velice eh, rád také, že mezi nás zavítal pan Pačeko z komise. Teď dám slovo Luizovi, aby přednesl svou zprávu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrý den vám všem. Já nechci, aby to vypadalo jako nějaký rituál, ale skutečně bych i já velice rád začal tím, že upřímně poděkuji všem, kteří mi pomohli eh, s touto prací během posledních 6 až 7 měsíců. Eh, jedná se o celou řadu eh, kolegů, kteří mi poskytovali rady, se kterými jsem si vyměňoval názory. Eh, jedná se o tým tohoto výboru, eh, jejichž pracovní nasazení bylo obrovské, eh, také můj asistent a celá moje politická skupina, ale také i tým komise byl nám velice nápomocný. Pan Pačeko a také jeho tým Eh, vždy byl velice vstřícný, vždy nám poskytl potřebné informace, bez kterých bych býval nebyl vůbec schopen tuto zprávu vypracovat. Pane předsedo, eh, vážení kolegové, dostáváme se eh, na konec mnohaměsíční práce kdy na desítkách eh, eh, schůzí jsme měli možnost eh, shromáždit obrovské množství informací z nejrůznějších úrovní, ať se jednalo o místní úrovně, regionální úrovně a tak dále. Kromě toho jsme zorganizovali také celou řadu seminářů k těmto otázkám. Jinými slovy, to, o čem se budu hovořit, neodráží pouze moje osobní názory, ale v podstatě to představuje určitý politický kompromis, nebo alespoň základ pro takový kompromis. Eh, jinými slovy, eh, ta zpráva by vypadala jinak, kdybychom nebyli pod určitými omezeními, ale jako zpravodaj eh, parlamentní jsem se pokusil tuto zprávu vypracovat tak, aby byla vhodná i pro dosažení konsensu. Eh, to se odráží eh, jak ve struktuře této zprávy, kromě toho se snažím vycházet z velice pragmatických myšlenek, tak abychom dosáhli těch hlavních um, cílů, co znamená, aby společná zeměnská politika byla spravedlivější a aby byla méně byrokratická a také, aby byla důslednější uh, v tom, jakým způsobem přistupujeme k těm dvěma pilířům. Uh, proto také bylo rozhodnuto, aby stejný zpravodaj zpracovával tyto dvě zprávy, protože pochopitelně mezi těmito dvěma pilíři existuje mnoho spojnic. E, dovolte, abych tedy stručně vysvětlil e, ty hlavní návrhy, které jsem vypracoval co se týče té otázky takzvaného aktivního zemědělce, eh, o této koncepci jsme toho eh, hodně již slyšeli, pochopitelně není vůbec snadné najít eh, koncensus, co se týče definice, která by byla celoevropsky platná. Někteří kolegové se domnívají, že tento aktivní zemědělec musí být vnímán jedním způsobem, jiní myslí, že jsme se na tuto věc měli dívat jinak. Čili já jako základ pro možný kompromis Ehm, bych navrhl, aby aktivní zemědělec je zemědělec, pro kterého je zemědělská práce eh, důležitou činností, hlavní činností, pokud má ještě jiné činnosti. To je ale definice která pochopitelně by měla být dále eh, dotažena v každém členském státě. Eh, přičemž budeme přijímat ten základní princip, to znamená, že zemědělec je, eh, aktivní zemědělec je zemědělec, který eh, do určitého relativ, relevantního stupně provádí zemědělskou práci. My Eh, uvádíme celou řadu dalších eh, takových eh, činností, ať jsou to letiště, rádní spočný golfová hřiště a tak dále. To všechno zatím pod, také padalo do rámce SZP a my se domníváme, že by to mu tak být již nemělo, že by to mělo být z této koncepce výjimuto. Dále potom se jedná o maximální stropy a postupné snižování finančních prostředků. Uh, já podporuji eh, část návrhu Evropské komise, ale současně s tím také přicházím s určitými korekcemi, eh, tak aby to bylo spravedlivější. Například máme zcela jasnou definici, která říká, že snižování eh, plateb by mělo být nad 150 tisíc euro, to znamená, že to snižujeme o 20 v Eh, v, té, v tom pásmu mezi 200 tisíce eury a 250 tisíce eur, čili to není 20% těch 150 eh, tisíc, kromě toho tady je maximální částka 300 tisíc euro, protože v době utahování opasku nám přijde, že bychom měli mít tento absolutní strop a eh, v každém případě tento absolutní strop je stejně Eh, vyšší než to, co se používá ve Spojených státech, kde eh, ten strop je asi 225 tisíc dolarů. Co se týče eh, průžného propojení mezi těmi dvěma pilíři, to je další věc, kterou považujeme za velice důležitou. Já tady navrhuji, aby členské státy, které jsou v té nejhorší situaci podle druhého pilíře, což jsou vlastně Eh, ty členské státy, které jsou v lepší situaci v prvním pilíři, čili já tady navrhuji, aby docházelo k určitým transferům mezi těmito pilíři. Jedná se o takové jako je Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko a tak dále. To, eh, ty mohou tedy transferovat až 20 eh, to znamená, vzhledem k tomu, že jim to vyhovuje v rámci pilíře druhého, tak by měli mít možnost provádět to transfer, transfery do druhého pilíře. Kromě toho navrhuji, aby členské státy měly mít možnost provádět to transfery do druhého eh, pilíře eh, v rámci těch plateb, které jsou určené pro oblasti se zvláštními přírodními omezeními, také prostředky, které jsou nevyužité v ekologické složce režimu přímých plateb, by také měly být přesunutelné. Co se týče těch eh, zmu plateb, říkám, že že eh, se nejedná jenom o zemědělce, kteří byli aktivní v roce 2011, ale kteří z různých důvodů eh, aktivovali alespoň platovní nárok také v roce 2009-2010 Čili tito lidé by neměli být výjímáni z toho, čemu říkáme kategorie způsobilosti. E, další otázka, která je trošku kontroverzní, je celá ta otázka ekologizace. My pochopitelně chceme, aby to všechno bylo zelenější, to určitě se to týká prvního pilíře, o tom není potřeba pochybovat, ale návrh komise je taková, že na, druhé straně, na jedné straně by to bylo těžko aplikovatelné a já jsem si naprosto jist, že by to představovalo další byrokratickou e, zátěž, ale na druhé straně e, jsou tato opatření také nedostatečná. Jinými slovy, i tady předkládám některé korekce. E, za prvé, co se týče těch nových opatření, já tady navrhuji, aby oblasti, eh, eh, které, na které se vztahují agroenvironmentální opatření, by měla být eh, způsobila vlastně na základě tohoto samotného faktu. Podmínkou tady by bylo to, že podle druhého pilíře tyto agroenvironmentální opatření by musela být ještě zelenější, než eh, jak je to stanoveno na základě prvního pilíře. To znamená, tento požadavek by měl zemědělcům usnadnit život a kromě toho by také tady bychom zaváděli povinnost eh, dalšího eh, zelen, ozelenění toho druhého pilíře. Dále potom se jedná o určitou ekologickou certifikaci, což to, což znamená, že až budeme mít společný evropský rámec, eh, v rámci kterého eh, každý členský stát si bude moct provádět tuto ekologickou certifikaci zemědělských podniků. Potom specifické vlastnosti by mohly být zde eh, zavedeny jako alternativa pro ty běžně stanovené podmínky za předpokladu, že Eh, jestliže tato certifikace tedy bude vycházet z toho společného evropského rámce. Další novinkou je to, eh, že eh, ta ekologizace by se měla týkat také těch trvalých plodin a nejen tedy pastvin. Mám tím na mysli například olivy, vinice, sady a podobně. A to za předpokladu, že to také bude to souviset s ochranou půdy. Kromě toho navrhuji zjednodušení opatření navržených eh, Evropskou komisí. Eh, nejprve bych chtěl pohovořit o diversifikaci plodin. Eh, navrhuji, aby do rozlohy 5 hektarů by, nebylo, by neměli zemědělci povinni tato opatření aplikovat vůbec Komise navrhuje, aby ten strop byl 3 hektary, já navrhuji, aby se to zvýšilo na 5 hektarů. Kromě toho navrhuji, aby mezi 5 a 20 hektary eh, bychom eh, měli vyžadovat, aby tam byly ne tři různé kultury, ale stačily by dvě. Co se týče zemědělských podniků, které mají méně než 50 hektarů plochu, Chud, tam potom by se musely mít dvě kultury, pokud 80% způsobilé zemědělské plochy zabírají eh, ty stále plodiny. Ehm, to znamená ty trvalé eh, travní porosty což je e, důležité, protože by to vyjmulo 70 až 80 e, zemědělských podniků, ale přitom by se jednalo jenom o 20 až 30 plochy. Jinými slovy, na více než 80 by stále ještě byla tedy zajištěna ta ekologizace, ale současně s tím bychom vlastně snížili tu e, byrokracii, která s tím souvisí a tím bychom ulevili nebo usnadnili život mnoha zemědělcům. Kromě toho, co se týče trvalých travních porostů, tak tady si eh, myslím, že bychom měli do toho zahrnout také takzvané historické pastviny, to znamená ehm, půdu, která byla tradičně používána jako pastvina. Eh, to opět se týká obrovských ploch, eh, například ty skotské vřesovi, skotská vřesoviště jsou takovým typickým příkladem. Další eh, potom jsou plochy využívané v ekologickém zájmu. Tady navrhuji, abychom eh, zůstali u těch 7% způsobilých hektarů určitého zemědělského podniku, ale to by se mělo týkat pouze eh, těch zemědělských podniků, které jsou větší než 20 hektarů což by sice vyjmulo 80 zemědělců, ale pouze malou plochu by to zasáhlo. Kromě toho navrhuji, aby e, tyto e, plochy využívané v ekologickém zájmu byly e, vlastně vyjmuty jsou měly být vyjmuty ty kultury, které vážou dusík. Jinými slovy, i když to není hlavní důvod, tím bychom přispěli Eh, eh, vlastně k, k vyřešení toho deficitu proteinu, kterým Evropská unie srpí. Um, dále říkám, že eh, jestliže mají dva farmáři EFA, tak tady navrhuji, aby vytvářeli společné koridory. Uh, co se týče mladých zemědělců, tady si myslím, že bychom měli eh, dodržet těch 25 zvýšení platebních nároků mladých zemědělců, ale kromě toho navrhuji také, že i tady bychom měli mít určitou hranici eh, ve výši 50 hektarů a to by se týkalo všech evropských zemědělců. Jinými slovy, neměli bychom to nějakým způsobem vztahovat na průměrnou plochu dané farmy. E, to se mi zdá nerozumné, nerozumné, aby zemědělec e, v jedné zemi měl jiné podmínky než zemědělec v jiném členském státě, jenom protože průměrná plocha jeho podniku zemědělského je větší. Takže já tady navrhuji e, těch 50 hektarů pro všechny farmáře a ve všech členských státech. Como uma das condições Dále také navrhuji eh, novou myšlenku zaměstnanosti, aby členské státy mohly využít eh, také podporu vázanou na produkci. Je zde tedy nový faktor pracovní místa. Eh, účelem jsou hospodářské zájmy. Jde o to, abychom podpořili regiony, které mají problémy. A je také důležité to, aby tyto sektory v těchto regionech rovněž usilovali o zachování pracovních míst. To znamená, že členské státy mají zde tuto další novou možnost. A zároveň to bude vlastně v rámci téhož procentního limitu. Další návrh. Týká je zde drobné zlepšení systému režimu pro drobné zemědělce. Trošku bych chtěli ještě zlepšit ten návrh komise. Zejména eh, bych chtěl navýšit ten limit z tisíce na 1500 eur. Je to ta maximální částka. A Nicméně hlavně bych chtěl zdůraznit, že ten režim pro drobné zemědělce by měl být dobrovolný, na rozdíl od návrhu komise, která eh, ho chce mít povinný. Nevím, zda se nám podaří dostat, eh, dosáhnout politického koncensu ohledně navýšení toho eh, příspěvku, pokud by ten systém byl povinný. To znamená, že pokud některé země mají určité problémy a chtějí to zlepšit ty problémy, tak by potom měly mít lepší podmínky. Nicméně ostatní členské státy by vlastně byly vyvázány z této povinnosti. Teď se dostáváme asi k takové nejcitlivější otázce. Jedná se, to, eh, jedná se o vnitrostátní stropy a přerozdělování. Zde navrhuji určitý mechanismus, který podle mého názoru je spravedlivější než návrh komise. Všichni víme, že SZP Eh, vlastně se nechová spravedlivě ke všem členským státům a ke všem eh, regionům, protože jsou zde rozdílné platby na hektar. Je to z historických eh, důvodů. Víme, že z politických důvodů musíme tyto rozdíly, tyto odlišnosti odstranit a zároveň jsme si vědomi toho, že to sebou ponese velké svízele, zejména pokud chceme zvyšovat, pardon, odstraňovat Eh, ty velké rozdíly, nebo chceme snižovat ty eh, finanční obálky zemí, kterým se vlastně eh, dařilo. Takže země, které jsou některé země vlastně jsou nad 60% průměrem a jiné země dostávají vlastně téměř polovinu, takže toto není přijatelné. Navrhuji proto a takové drobné zlepšení například tři pobalské pobaltské země jsou eh, padem zemí, kterým se nedaří tak dobře a eh, vlastně naopak by se to mělo vyrovnat, eh, nebo mělo by se to vlastně předostělit se s těmi zeměmi, které mají mnohem lepší podmínky. Takže ty země, které mají větší rozpočet, by měly učinit vlastně jakási opatření, aby se vlastně naopak vyplnil ten deficit zemí, kterým se nedaří tak dobře. Takže země, které jsou pod 70% průměru společenství, by měly do roku 2019 dosáhnout 30% navýšení. Záleží to také tedy na jejich stávajícím postavení. Znamená to, že všechny země by se měly jaksi přibližovat eh, tomu průměru ale nejedná se o těch 90% nebo o ten průměr 90%, jak navrhuje komise. A také země, které se nachází mezi 70 a 80% průměrné hodnoty, by měly získat zpět 25% tohoto rozdílu. A země, které se nacházejí mezi 80 a 100% e, by měly získat zpět 10% tohoto rozdílu. A dále, co se týče konvergence plateb v rámci jednoho členského státu nebo regionu, to je pro některé členské státy takové velkým palčivým problémem. E, zejména se to týká e, zemí, které například e, dávají hodně peněz do mlékárenství. Pokud by tam došlo k nějaké během krátkodobého období k velkému poklesu, tak některé země by v některých regionech a v některých sektorech v podstatě vůbec už nebyly schopny přežít. Já tedy navrhuji alternativní mechanismus. Členské státy by měly mít možnost stanovit eh, pásmo eh, odchylek konvergence plateb na 20 mm, pardon, na 30, na nejvýše 30 To znamená, že členské státy budou vědět, jaký vlastně nejvyšší po, největší pokles plateb nebo těch dávek může nastat v určitém období 2014 až 2019. Eh, mělo by se tedy usilovat o konvergenci plateb. Ta konvergence je zatím, by zatím zde byla pomalejší, než navrhuje komise. Nicméně ta celková konvergence v rámci členských eh, zemí by měla být spíše tedy v tom delším časovém horizontu. Myslím si, že na jedné straně chceme eh, zpomalit pokles v některých zemích a v jiných zase zrychlit ten nárůst. A tím bychom měli dosáhnout konver- konvergence. Dámy a pánové, to jsou hlavní návrhy, které se týkají nařízení o přímých platbách a nyní bych chtěl ještě pohovořit o druhém nařízení, které se týká obnovy, pardon, rozvoje venkova. V některých oblastech eh, jsou ta témata úzce propojena. Nejprve se podívejme na mladé zemědělce. Jak jsem již říkal, tak navrhuji, aby opatření, která se týkají mladých zemědělců, zůstala povinná. Měla by být zde možnost 25% těch národních dorovnání těch top-up plateb a v rámci druhého pilíře navrhuji, že zde mohou být také e, různé pobídky, které mohou zlepšit přístup k půdě. Protože půda je velice drahá, pokud si chcete pronajmout, a pokud nemáte půdu, tak e, těžko můžete začít hospodařit. Navrhuji možnost e, Eh, nebo pomoc mladým zemědělcům, aby si mohli pronajmout pozemky a začít tedy hospodařit. Také navrhuji nový mechanismus ukončení činnosti zemědělců. Nejedná se o určitý předčasný důchod, ale prostý tedy důchod, ukončení činnosti. Navrhuji to, že zemědělci, kterým je více než 65 let, dostanou jednorázový poplatek, který bude odpovídat 50% příspěvku na zahájení činnosti pro mladého zemědělce, pokud tito eh, starší zemědělci se rozhodnou předat své hospodářství a své nároky eh, jiným mladým zemědělcům. Tím pádem dosáhneme omlazení celého odvětví a také přilákáme mladé zemědělce. Další otázka se týká restrukturalizace zemědělských podniků. Myslím si, že by to bylo mnohem jednodušší, pokud by zemědělci získali místo jednoročních pravidelných plateb jednorázovou podporu. Nechci vás nyní zahrnout čísly, ale jednalo by se prostě o jednorázovou platbu zemědělcům plus ještě 20 pokud by se zemědělec rozhodl předat eh, své hospodářství jinému farmáři nebo mladšímu farmáři. Také by zde měla být eh, širší způsobilost různých investic do zemědělských a nezemědělských činností a do infrastruktur. Tyto investice by měly být eh, považovány za způsobilé pokaždé, například když jsou zde nějaké nové požadavky na hygienu, Chtěl bych zde narovnat eh, velikou nespravedlnost v tom návrhu komise, protože komise zabraňuje například eh, eh, tomu, aby byly zejména v nových nebo v, pardon, v jižních zemích Evropské unie považovány za způsobilé investice do různých zavlažovacích systémů. To je velkým problémem zejména v těch jižních státech Evropy a Myslím si, že například tyto nové zavlažovací systémy by měly být považovány za způsobilé ve všech členských státech. Další takovou novinkou jsou agroenvironmentální opatření. Navrhujeme zavedení povinné minimální částky rozpočtových prostředků ve výši 30 která mají být právě navázána na ta agroenvironmentální opatření protože právě Ehm, musíme zde být dostatečný rozpočet v rámci druhého pilíře. Členské země by tedy měly ehm, vlastně vložit do rezervy alespoň 30 tedy tak zhruba třetinu rozpočtu na rozvoj venkova právě na agroenvironmentální opatření. To je ehm, něco, co souvisí vlastně s mnohem větší, má to větší prioritu než v rámci prvního pilíře. Pak jsou ty návrhy, které se týkají lesního hospodářství. Jde o to, aby ta skupina eh, způsobilých příjemců se rozšířila. Zde to vypadá, že komise eh, je zde také tomu otevřena. Nemělo by se to týkat pouze těch eh, původních příjemců, ale také to můžou být eh, například eh, i subjekty, které nemají status veřejného nebo soukromého vlastnictví, i ti by měli mít možnost podpory. A potom takové, takový jeden z nejkontroverznějších částí mého návrhu se týká oblastí s významnými přírodními omezeními. Asi všichni si pamatujeme ty velice velice vášnivé debaty, které zde proběhly v Evropském parlamentu, protože zhruba deset členských států vlastně eh, nás nebylo schopno informovat o tom, jaký eh, bude mít eh, dopad legislativa komise právě na jejich oblasti s přírodními omezeními. je dost těžké, aby Evropský parlament rozhodoval o pravidlech, která pak mohou mít různé dopady a my vlastně netušíme, jaké ty dopady mohou být. Navrhujeme v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora a také s doporučeními účetního dvora a je to i v souladu s eh, doporučeními Světové obchodní organizace, aby oblasti s přírodními omezeními eh, byly tedy vymezeny, abychom zde měli konkrétní biofyzikální kritéria. Členské státy by měly trošku více manévrovacího prostoru a zároveň by to odpovídalo doporučením Evropského soudního dvora i Světové obchodní organizace. Co se týče řízení rizik, tak podporuji návrh komise Zároveň bych eh, tam chtěl ještě zahrnout vzájemné fondy a možnost eh, jejich eh, způsobilosti. Zejména se to týká různých klimatických jevů, třeba sucha se cyklicky opakují v Evropě a to může být také takovým kritériem nebo důvodem k nárokování podpory poskytované v rámci vzájemných fondů vyčleněných pro ekologické katastrofy. Dále míra spolufinancování. Zde bych to chtěl trošku upravit z 50 a 85 na 60 a 90 To znamená, to první číslo se týká e, těch e, vyvinutých regionů a ta, té druhé hodnoty se týkají méně rozvinutých regionů, nejvzdálnějších regionů a menších ostrovů. Také navrhuji, aby finanční prostředky, které nebyly využity v ekologické složce přímých plateb toho prvního pilíře, byly převedeny do druhého pilíře. Komise nenavrhla rozpočet pro první, pardon, komise navrhla eh, rozpočet pro první pilíř, ale nenavrhla rozpočet pro druhý pilíř, což kritizujeme. Ještě jsem přemýšlel o různých způsobech eh, přerozdělování, ale jak eh, výbor pro zemědělství ví, tak v rámci druhého pilíře je to tak, že ty země, které jsou na tom jsou tam některé země, které jsou na tom nejlépe a země, které jsou na tom nejhůře. A v podstatě by to znamenalo, že eh, nejhůře jsou na tom třeba pobaltské země, Polsko, vlastně některé země jsou na tom eh, lépe třeba v rámci prvního pilíře, ale zase hůře v rámci toho druhého pilíře. Takže se tyto věci musí brát v úvahu. To by předpokládalo vylažit vlastně, eh, že by eh, se situace těch, kteří jsou financovány z druhého pilíře, byla lepší. Ale protože zatím ještě nedošlo ke Eh, nějakým změnami, třeba aby se změnil tento způsob přerozdělování. Vážený pane předsedo, dámy poslankyně, páni poslanci, to byly ty nejdůležitější návrhy a s potěšením budu očekávat vaše příspěvky, vaše upřesnění, abychom mohli pokračovat v tomto procesu vyjednávání s tím, že zahrneme všechno, co bude moci vylepšit tento návrh z práce a děkuji, zprávy a děkuji vám za vaši pozornost a děkuji eh, za eh, spolupráci již předem. Děkuji mnohokrát, skutečně jste vykonal vynikající a významnou práci ve velikém úsilí. Eh, které eh, si zpracoval do této zprávy, kde si zohlednil celou řadu stanovisek. Domnívám se, že to významně usnadní naše dnešní diskusy. Budeme postupovat tak, jako jsme to udělali včera s dvěma předchozími zprávami. Nejprve dáme slovo stínovým zpravodajům a koordinátorům jednotlivých politických skupin, ale samozřejmě se mohou do diskuse přihlásit všichni. Nejprve budeme projednávat oblast přímých plade. Paní McGuinness. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat zpravodaji za přednesenou zprávu, která byla přednesena mimořádně jasně. A také se mi líbí jeho pracovní metoda. Zcela jistě nás všechny vyslechl a vzal naše připomínky v úvahu. Pane předsedo, kolik mám času? Já tedy chci eh, hovořit stručně. Eh, eh, včera jsme neurčili žádnou eh, časovou Eh, Shakespeare řekl, že stručnost je zdrojem moudrosti, takže já se pokusím skutečně hovořit. Dovolte, abych začala tedy o té ekologizaci nebo zezelenění. Myslím si, že můžeme uvítat některé, některá z vašich úsilí minimalizovat potíže, které to znamená pro malé zemědělce, ale myslím, že bude potřeba se ještě zaměřit na některé eh, detaily. Eh, Parlament hlasoval pro jakýsi systém MENY, Eh, tak aby si mohly členské státy vybrat některá tato opatření podle svých eh, okolností, ve kterých pracují, což není ve vašem návrhu. Mě by zajímalo, proč jste tuto věc eh, nezavedl do svých návrhů jde o to, aby tyto ekologizační prostředky byly skutečně příslušné těm jednotlivým státům. Co se týče rotace jednotlivých plodin, to se domníváme, že je velice dobrý ekologický eh, prostředek, jak řešit některé věci a proto bych byla ráda, kdybyste i k tomu se vyjádřil, jakým způsobem budete přesvědčit k tému regijnímu návrhu. Co se týče plochy využívané v ekologickém zájmu, tady máme určité problémy, například eh, můj německý kolega nebo kolegyně uh, Eh, má problémy s těmi 7%, ale eh, a proto si myslím, že tento systém menu, eh, jako si menu, by skutečně mohl řešit tuto otázku způsobem, jak by se to mělo opravdu dělat. Co se týče, pardon, Myslím si, že jak parlament, tak rada a také vlastně komise v současné době postupuje v tom smyslu, aby ta ekologizace byla prováděna lépe, ale myslím si, že v této věci máme ještě mnoho práce. Zpravodaj hovořil o těch různých omezeních na plochu, na všech těch procentech. A já jsem eh, si představila ty zemědělce, kdyby byli v této místnosti a poslouchali nás tady, eh, co by se asi řekli, jakým způsobem oni, se, eh, oni budou schopni přizpůsobit se těmto velice nesnadným omezením, čili já si e, nemyslím, že ta ekologizační opatření představují nějakou, e, nějaké zjednodušení. Naopak si myslím, že to představuje další komplikaci pro zemědělce. Další věc, a to je věc, kterou si velice dobře uvědomuje Louis, to znamená ten vztah mezi pilířem 1 a pilířem 2, jakým způsobem se vyhneme tomu dvojitému, těm dvojitým platbám, když budeme mít na jedné straně ekologické zemědělce, kteří budou automaticky spadat do té kapitoly eh, ekologii, zase také ty, kteří budou v tom režimu agrozemědělství já si myslím, že komise se musí věnovat této naprosto základní otázce, to znamená, jak se vyhneme eh, tomuto dvojité, těmto dvojitým platbám, zvojeným platbám, a nebo jestli bychom se vlastně měli vyhnout dále potom, jakým způsobem můžeme zajistit, abychom eh, měli skutečně dobrý agrozemědělský režim a současně s tím eh, zajistit i ten ekologizační prvek v tom prvním pilíři. Pokud tomu dobře rozumím, eh, v pilíři 2 u toho agrozemědělského přístupu a to si myslím, že je velice nebezpečné. Já si myslím, že komise tomu musí věnovat pozornost, jinými slovy, jakým způsobem můžeme vyřešit tento konkrétní problém. Druhý bod eh, to se eh, vztahuje k tomu, co jste řekl o rozpočtu. Možná jsem s tím měl začít. Měli bychom, myslím si, že bychom byli spravedlivější, kdybychom měli eh, slušný rozpočet. Naše obavy týkající se rozpočtu již byly vyjádřeny. Obáváme se, že budeme mít méně peněz na společnou zemědělskou politiku a eh, spoleháme se na našeho předsedu, že skutečně udělá všechno pro to, aby tyto věci obhájil. Ale starost mi to dělá. Ehm, další otázka je otázka distribuce mezi členskými státy a v rámci eh, členských států. A to jsou otázky, které jsou politicky velice citlivé. Myslím si, že vám jde o to, abyste reagovali na některé obavy ehm, což se týká distribuce těch přímých plateb, ale v současné době to provádíme eh, s menším množstvím peněz a to může představovat velký politický problém a to ve všech 27 členských státech, protože eh, hovoříme o snižování rozpočtu. Já vám eh, ale gratuluji k tomu, že jste se pokusili nějakým způsobem ten vzorec základní přepracovat. Um, Eh, říkal se, že by v některých členských státech eh, bylo velice obtížné, eh, včetně mé země, nějakým způsobem tyto věci sploštit. Jinými slovy, vaše snaha vzít tuto věc na vědomí je velice pozitivní. Abych v této souvislosti, to jsou ty zelené ekologické platby. Vy jste hovořil o těch základních platbách a pokusil jste se nějakým způsobem snížit a na, naopak navýšit eh, ten čas na redistribuci, ale je eh, potřeba vzít v úvahu také ty plošné platby eh, na ekologizaci, čili bych ráda, kdyby i k tomu jste se vyjádřil. Dále my jako parlament bychom se měli zamyslet nad dalšími možnostmi, jak řešit tuto otázku těchto zelených plateb. Ehm, Eh, měl by to být plošný, plošná platba na hektar. To si myslím, že je skutečně další věc, kterou musíme v rámci tohoto výboru řešit. Eh, já vím, že někteří členové souhlasí s tím, že eh, některé členské státy, které mají i k dispozici ty staré platby pro redistribuci, a i zde musíme se pokusit najít určité kompromisy. Souhrnu bych chtěla říci, existuje 27 zemí, podobně jako máme 27 koní a začínáme určitý závod e, těchto koní s různými podmínkami a myslím si, že komise toto nezohledňuje a e, e, bylo by dobré, dobré, kdybychom to všechno jaksi učinili přijatelnější pro všechny ty koně. Eh, další bod se eh, týká toho eh, těch vázaných plateb. Já nevím, já se na to dívám různým způsobem. Myslím si, že je potřeba eh, té pod, eh, se věnovat této otázce podpory vázání na produkci v jednotlivých členských státech. Já podporuji to, co jste řekl o mladých zemědělcích. Budu muset eh, ještě se zamyslet nad některými těmi pozměňovacími návrhy. To je ta otázka povinného, povinné aplikace. Já to podporuji. Myslím si, že podle pilíře dva některé členské státy dělají v této věci daleko více než jiné. Eh, co se týče eh, toho roku 2011. Vy jste tady hovořil, že by to mohlo být 2009, 2010 nebo 2011. Myslím si, že tady to není úplně jasně řečeno. Co se týče flexibility mezi jednotlivými pilíři, tady si opět kladu otázku, co by asi tomu řekli zemědělci. Eh, kdyby členské státy se rozhodly, že 20% vezmou z pilíře 1, dají to do pilíře 2, jaký dopad by to mělo na všechny ty platby a jakým způsobem členské státy by mohly využívat tuto flexibilitu. To je otázka otevřená. Eh, co se týče těch aktivních zemědělců, tady si myslím, že máte pravdu, když eh, říkáte, že by bylo dobré se zbavit té složitosti návrhu komise kde se měří příjem a já nevím, co všechno ostatního. Tady si myslím, že se pohybujeme správným směrem. Já sama se domnívám, že musíme zajistit, aby ty peníze skutečně se dostaly do rukou aktivních zemědělců, ale je pochopitelně velice těžké mít nějakou celoevropskou definici, co to je aktivní zemědělec. Tady členské státy musí mít také určitou míru flexibility, ale musí mít také určitou míru jistoty při zavádění těchto nových opatření. V současné době máme určité nařízení, které by v této věci bylo aplikovatelné a které může zajistit, aby ty peníze šly skutečně těm aktivním zemědělcům. Um, dále mám ještě pár připomínek na některé ty eh, detailní věci. To se týká například těch režimů malých eh, zemědělských podniků. To si myslím, že by mělo být dobrovolné. Eh, nemělo by to být, nemělo by existovat povinnost pro zemědělce, aby se do těchto věcí zapojovali několik poznámek ještě eh, k té otázce zjednodušení. Já jsem slíbila, že nikdy slovo zjednodušení nebudu používat, teď tedy tento slib porušuji. Myslím si, že ten původní eh, návrh komise vlastně přidává náklady pro jednotlivé členské státy. Velice často to znamená větší byrokracii. Slyšíme eh, z různých stran, že lidé nebudou schopni dělat to, co od nich komise vyžaduje, kromě toho, že budou mít peníze k dispozici v době, kdy je nepotřebují potřebují. Čili to jsou všechno věci, které je potřeba zvážit, tak aby všechna tato opatření byla přijatelnější a méně složitá. Ta největší složitost souvisí Eh, s požadavkem odstranit všechny eh, eh, ty nároky a zahájit úplně nový režim ve všech členských státech. A to k 1. lednu 2014. O tohoto stanoviska jsme se teď odchýlili. Myslím si, že je potřeba toto odchýlení ještě posílit, protože toto představuje skutečně největší obtíž pro členské státy. Čili v souhrnu bych chtěla říci, ano, ve vaší zprávě je celá řada pozitivních věcí, za které bych vám chtěla poděkovat, Louise. Myslím, že tento parlament ale by měl být trošičku ambicioznější, neměl by tak příliš se spolhat na komisi. Jsme v té prvotní fázi tohoto procesu a proto si myslím, že je potřeba se eh, jaksi více zeširoka dívat na tu společnou zemědělskou politiku a přitom mít na paměti dopady všech těchto reform na celý sektor. Jde nám o to, abychom měli udržitelnou výrobu pro eh, potravin v Evropské unii, což by zajistilo tedy bezpečnost dodávek eh, potravin a přitom bychom měli zajistit i ty ekologické aspekty této politiky. Děkuji mnohokrát a budeme pokračovat s Georgem Lyonem a potom eh, s panem Nicholsonem. Eh, stiamo unendo i due rapporti. George. <coughs> Thank you, uh, President, uh, and can I... Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také na, na začátek poděkovat zpravodaji. Vítám obě zprávy. Děkuji tedy zpravodaji panu Kapula Santošovi. Chtěl bych také poděkovat i za vynikající spolupráci, kterou jsme měli během několika posledních týdnů. A zejména jsme spolupracovali na té, na, té, na té zprávě, která se týká přímých plateb. Eh, asi začnu tam, kde skončila má kolegyně McGuinness. Zpráva není dostatečně ambiciozní a mám pocit, že je dost blízká politickým názorům komise. Já si myslím, že bychom zde možná mohli eh, být ambicioznější a měli bychom také do vyjednávání s radou a komisí přijít se silnější eh, pozicí, protože jinak to bude vypadat, že vlastně komisi a radě jenom tleskáme a Eh, budeme pouze usilovat určité kompromisy. Teď mi dovolte vyjádřit se k několika konkrétním věcem. Za prvé, asi takovou eh, nejobtížnější otázkou je redistribuce mezi jednotlivými členskými státy. Vítám váš návrh, aby tedy 65% byl ten, byl ten referenční rámec, byla ta referenční sazba, abychom dosáhli spravedlivější situace. Myslím si však, že tato konkrétní věc bude nakonec spíše stanovena Eh, jednotlivými členskými státy v rámci vyjednávání víceletého finančního rámce a možná budeme pak k tomu muset ještě přistupovat flexibilněji. Nicméně uvidím, jak to nakonec dopadne, ale ten směr, kterým se vydáváte, vítám. Dále, co se týče konvergence v rámci členských států, jsem e, myslím si, že je velice chytré, že jste e, vyňal země, které už používají tyto mechanismy Dále, co se týče těch referenčních období, e, ten rok 2009, 2010, 2011, já si myslím, že už tím se vlastně e, zamezí, aby téměř nikdo jaksi nepropadl tím sítem. A možná bychom také mohli říct, aby členské státy si vytvořily určité rezervy a pak to vlastně vyřešili sami. Dále, co se týče těch e, konvergencí, Nevím, zda je to dost rychlé. Pak je zde ještě otázka eh, těch eh, ekologický, toho ekologického, ekologizačního příspěvku a přesouvání z prvního do druhého pilíře. Vy usilujete o omezení přerozdělování. Já zde souhlasím s tím obecným směrem, který zastáváte, ale vždy jsem se domníval, že bychom to spíše už měli ukončit. Eh, měli bychom se podívat, eh, kolik času na to potřebovaly ty starší členské státy a zhruba tak eh, tolik času dát těm novějším členským státům. Dále, co se týče ekologizace, to je dalším takovým uhelným kamenem. Myslím si, že zde potřebujeme ten přístup menu toho, té možnosti toho výběru. To je názor, který zastává náš výbor pro zemědělství a myslím si, že zde bychom měli stále stát eh, za svým. Mám pocit, že členské státy by měly mít možnost eh, vybrat si z celé řady různých opatření a vybrat právě to opatření, které pro ně bude nejvhodnější pro jejich zemi, pro jeden konkrétní region protože v některém členském státu už se třeba velice dobře využívají určitá opatření na podporu biologické rozmanitosti a naopak eh, třeba potřebují opatření, která se týkají třeba snížení emisí uhlíku nebo lepšího využívání zdrojů. Myslím si, že výbor pro zemědělství by měl, mít, eh, by měl zastávat eh, tuto pozici a určitě se to ukáže i v pozměňovacích návrzích. Vítám také některé změny, které se týkají třeba opatření eh, toho ekologického, ekologického příspěvku. Myslím si, že ten váš návrh usiluje o praktičtější způsob. Dále vítám možnost eh, toho, že zemědělci mohou se vlastně združovat v různých certifikacích, že, že to možnost toho, eh, té ekologické certifikace zemědělských podniků. a jsou, zde, jsou to určitá opatření. Neměli bychom se však uchylovat k takovým plošným opatřením, protože ta nemohou, nemusí být eh, vhodná pro všechny potřebujeme to, aby členské země, ale i regiony si mohly vybrat, zda chtějí například podporovat spíše eh, biologickou rozmanitost, nebo zda potřebují bojovat se změnou klimatu, nebo usilovat o snižování eh, emisí CO2. Takže myslím si, že zde by to měly být eh, právě členské státy a regiony, kdo se bude rozhodovat. Dále, takzvaný aktivní zemědělec. To je důležité stanovit definici jsou zde eh, opět se hovoříte, že, že to mohou být podmínky vymezené každým členským státem. Já se nejsem jist, zda je to naprosto jasné, nevím, jestli to bude fungovat. Pak je zde ještě otázka maximálních stropů. Zde tedy nesouhlasíme a navrhneme určité alternativy. Také ještě mám obavy ohledně flexibility mezi oběma pilíři. Zde hovoříte o možnosti těch převodů 20%, týká se to zejména Portugalska. Myslím si, že zde by ještě mohl být nějaký lepší systém redistribuce těch nevyužitých částek. Celkově bych chtěl říct, že tato zpráva jde dobrým směrem, ta zpráva o přímých platbách, nicméně Evropský parlament by mohl být ještě ambicioznější, abychom při vyjednáváních eh, zastávali jasně vymezenou pozici. Chceme, aby už od začátku těch jednání jsme přišli se silnou vyjednávací pozicí, já se trošku bojím, že zatím se ty naše názory i ty pozměňovací návrhy dost blíží tomu původnímu návrhu komise a nevím, zda pak během těch jednání dokážeme najít nebo upozornit na to, v čem se vlastně lišíme, na ty rozdíly. Děkuji, Čorči. A nyní Jim Nicholson a po něm Martin Hosling. Thank you very much, uh, Chairman. Can I also... um, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat zpravodaji eh, za jeho návrhy Eh, jak řekl, jsou propojené a navzájem se doplňují a myslím si, že skutečně odvedl velice dobrou práci. Uvidíme eh, během příštích týdnů a měsíců, eh, k čemu to povede a jaké rozpory mezi námi v těchto věcech vzniknou. Myslím si, že má pravdu, co se týká těch aktivních zemědělcí. Tady si myslím, že bychom měli jít uh, tou eh, cestou, o které eh, hovořili již další, to znamená eh, podmínek vymezených každým členským státem. Myslím si, že toto se dá ospravedlnit. Aktivní zemědělec je tedy člověk, který opravdu dělá tu práci, který pracuje na půdě a který vyrábí tedy potraviny. Eh, existuje jedna oblast, kde, na kterou se dívám úplně jinak než eh, náš zpravodaj, to je ta otázka maximálních stropů. Já jsem proti těmto stropům, budu bojovat až do hořkého konce. Eh, ten, proti těmto návrhům, ať, je, ať zpravodaje nebo komise. Myslím si, že je potřeba se na tyto věci Eh, podívat ještě jednou. Je potřeba si uvědomit, že to souvisí také s počty lidí, kteří pracují přímo na půdě a já skutečně absolutně nesouhlasím s tím, co navrhuje zpravodaj. Já eh, si myslím, eh, že tyto návrhy jsou příliš blízké tomu, co navrhuje komise. Já bych byl velice rád, kdyby tento parlament Eh, byl v podstatě jakousi opozicí a ne, aby stál někde eh, uprostřed eh, cesty. Myslím si, že zcela jasně by měla vymezena naše pozice ve srovnání s pozicí komisí, komise, tak abychom ta jednání byla zásadní a ne, abychom se pohybovali pouze v rámci nějakých vymezených limitů ehm, vyjednávacích. Dále mm, si myslím, že Místo toho, abychom eh, pilíř 2 dělali zelenější, myslím si, eh, že to všechno by přineslo další byrokracii pro evropské zemědělce. Eh, včera jsme hovořili o návrhu pana Lavie, který hovořil o možnosti snížení byrokracie, ale v tomto případě já vnímám spíš větší byrokracii. Vidím tady určité přidušení možností zemědělců a e, proti tomu bychom měli se postavit. Hodně se tady zúrazňují e, malé zemědělské podniky, přitom se tady vůbec nehovoří o těch velkých zemědělských e, podnicích. E, E, pochopitelně, že máme drobné zemědělce, ale máme také velké zemědělské podniky a myslím si, že každý zemědělec má právo na podporu a na pomoc. Čili není možné vylučovat zkrátka jednu skupinu zemědělců proti té druhé. Myslím si, že každý zemědělec se snaží přežít, každý zemědělec e, vyrábí potraviny a každý zemědělec odvádí obrovskou práci e, ve snaze toto naplnit. Co se týče té otázky toho menu, já vím, že komisi se tento, tato myšlenka nelíbí, ale ale já si myslím, že ta otázka toho meny eh, eh, bude skutečně něco, co nakonec nám určité řešení nabídne. A proto je potřeba o tom začít hovořit. Není možné, aby komise eh, přišla s tím, že nikdy něco takového se nestane, protože já už teď jim říkám, to se stane, Protože to musí stát. Je to požadavek, který musíme prosazovat, pokud tyto nové návrhy mají skutečně fungovat. Kromě toho je ještě jedna věc, kterou musíme říci tady, protože eh, hovoříme tady o těch eh, jednotných platbách, eh, které vycházeli z toho, co existovalo jak se historicky na základě jakýchsi historických záznamů. Eh, ať už se to týkalo například eh, různých zemědělských podniků vyrábějících hovězí a tak dále. A v současné době teď provádíme redistribuci těchto peněz eh, na všechny farmy, na, například na, olivové, na výrobu olivového oleje, na mlékárenství a tak dále. A já si myslím, že Eh, musíme v této věci být velice opatrní, protože to, co rozhodneme dneska, eh, bude eh, velice zásadní například pro živočišnou výrobu, ať už se jedná o ovce nebo o krávy. A já vám musím říci, že v mém regionu už dochází teď k významnému snížení počtu dobytka Eh, který se chová a to pochopitelně pro zemědělce je také problém. Co se týče těch mladých zemědělců, to je obrovsky složitá věc. Já eh, si vážím toho, že zpravodaj se pokusil nějakým způsobem tuto věc řešit. Hovoříme o tom možná, že bychom mohli i v této věci eh, se podívat na to, jak tyto věci financovat. Já si myslím, že by to mohlo fungovat, ale ten problém je ten, že jestliže budeme financovat půdu, Eh, tak to znamená, že cena půdy se eh, zvýší a takový člověk třeba potom eh, bude mít víc peněz než nějaký jeho kolega, který má půdu někde jinde, která tímto způsobem nebude zhodnocena. Co se týče odchodu do penze, e, myslím si, že ten mladý zemědělec e, skutečně musí dostat tuto půdu k dispozici ještě v době, kdy je schopen věci ovlivňovat. A to si myslím, e, že je jakési tajemství za tím předčasným odchodem do důchodu ze strany zemědělců. Já si myslím, že ten nápad je zajímavý, ale myslím si, že je třeba upozornit zpravodaj, že toto bude fungovat jenom tehdy, pokud to bude povinné, protože jinak celá řada členských států států tento režim nepřijme a e, nebude e, e, také, jak si ho podporovat. Čili tady já mám také určité obavy v souvislosti s tímto návrhem. Hovoříme tady o členských státech, kdy těch 30% by mělo jít na pilíř 2, to je ta ekologizace. To by mohlo fungovat, ale ve Velké Británii máme vůbec nejmenší množství peněz v pilíři 2 a kompenzovat bychom to mohli jenom tím, kdybychom využili modulaci a e, e, převáděli určité ty e, částky na, pila, na ten druhý pilíř a to je podle nás věc mimořádně obtížná, co se týče Eh, faktických částek, které jsou k dispozici v rámci pilíře 2. To je pro nás obrovský problém, nevím, jakým způsobem to řešit. Eh, vím, jaká je eh, obvyklý, obvyklé vysvětlení většiny politiků. Já bych také chtěl poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Pochopitelně budeme s nimi nadále spolupracovat. Eh, jak jste, jste pochopili to, co jsem říkal, já nesouhlasím úplně se vším, co jste, eh, o čem jste hovořil. Myslím si, že některé ty věci by skutečně nefungovaly, kdyby byly přijaty, ale přesto velice rád budu s vámi spolupracovat na dalších zlepšeních. Eh, myslím si, že ten, tato zpráva je mimořádně důležitá a, a ovlivní budoucnost zemědělců v celé Evropě. Děkuji vám. Jim. Děkuji, Jimem. A teď eh, Martin Heusinger. Dovolte, abych nejprve také velice srdečně poděkoval panu Spravodajovi za jeho práci. My jsme se pokoušeli eh, vnést nějaké naše pozměňovací návrhy. Ne vše bylo zohledněno, ale díky dalšímu vyjednávání se tam snad něco ještě dostane. Hodně se tady hovořilo o tom, že se jedná o tom, abychom byli ctižádostivější než komise. Já se jenom domnívám, že tahle ta ctižádost se ubírá nesprávným směrem. Eh, měli bychom se snažit eh, přístup komise jdoucí správným směrem dát eh, novou možnost pro nalezení takových přímých padeb, které by zohlednily sociální a ekologické aspekty, aby bylo jasno, za co vlastně se vydávají peníze. Bohužel se to obírá opačným směrem eh, do zatvrzení celého systému platby pro neudržitelné zemědělství a to je bod naší kritiky. Protože když se podíváme na návrhy, ano, jedná se o zjednodušení, u některých věcí s nimi můžeme souhlasit, ale tam, kde se jedná o zatížení životního prostředí, tam tedy na to pohlížíme velice kriticky. Co se týče střídání zemědělských plodin, to bylo kdysi velice proklamováno eh, a byla kritizována komise, že dává příliš málo mm, prostředků do střídání plodin eh, ve výši 70 ale když komise říká, a tak na to poukázal také pan zpravodaj, že to nelze kontrolovat, tak to je tedy pověst. Samozřejmě, že to lze kontrolovat. I to je opatření, eh, které by vedlo k cíli. Musíme něco učinit proti monokulturám. Musíme učinit něco proti tomu, eh, aby se dále rozšiřovaly plochy s eh, kukuřicí co se týče tématu zelených ploch, zatím toho moc tady nezaznělo. Přístup komise vítají všichni, my také, ovšem datum ochrany eh, ozelenění dát na zahájení, na začátek reformy, to je nesprávné. Měli bychom už teď realizovat záchrana opatření, abychom nebyli připraveni o, připraveni o další zelené plochy. A teď ke konkrétním návrhům greeningu. Eh, když navrhuje pan zpravodaj, že by se to mělo zjednodušit v mnoha, v mnoha ohledech. Ano, u malých podniků i v Německu teď běží diskuse, aby byly vyňaty, to je správné, ale to se v Německu týká 50% podniků a v celkové Evropské unii 80% podniků, kterých by se potom tato opatření netýkala. A to je tedy dost. Když se jedná o plochu, i tady 20% plochy eventuálně vůbec nebude dotčeno eh, těmi zavedenými opatřeními A pak můžeme jít s dvěma postupy. Když, se, když eh, ten eh, postup považuji celkově za správný, tak hod budeme muset větší podmínky, budou muset větší podmínky nahospodařit víc. Mm, to by bylo ospravedlnitelné u těch podniků, které mají plochu 100 hektarů. Tam bychom mohli sdílet ten názor a, a tam zavést tato opatření, ale teď se snažit eh, pořád eh, prostě tak jako točit s tou ekologickou formulkou a měnit to tak, aby z, zůstalo čím méně, tak potom se dá položit otázka, no co vlastně zůstane z toho greeningu. Eh, žádné střídání plodin, potom ochrana zatravněné půdy nebo zelené půdy příliš plocho, tak se může veřejnost ptát, co je tedy společný směr společné zemědělské politiky, kam se to má obírat ve směru udržitelnosti anebo záchrany statutu quo a to bude těžko vysvětlitelné veřejnosti. A vycházíme-li z toho, že podniky s trvalými kulturami musí také realizovat opatření, tak to považujeme za smysluplné a za reálné. Ale jeden bod tady musím zmínit, taky už jsem ho eh, velice kritizoval ve včerejší diskusi těch 30% greeningových opatření nemůžeme dělat prostě libovolně či svévolně. Musíme, těmi 70, musíme to propojit s těmi 70% plade, protože jinak by mnozí mohli říci, E, stejně dostanou těch 70% e, a budou intenzivně hospodařit třeba i na úkor životního prostředí. Je třeba, aby tak, jak to také jasně napsala komise, najít tady tu návaznost a to propojení mezi 70% a 30%, protože jinak ten systém vůbec nebude fungovat a nemůžeme si dovolit abychom se nestarali a abychom nakonec nevydávali peníze na neudržitelné zemědělství. A pan zpravodaj ví, jaké my máme dlouhodobé představy. I přístup, eh, tady jak řekla paní McGinnison, že to je jako přístup menu, eh, takový přístup meníčka, to jak říkala paní poslankyně McGuinness. No, nevím eh, to se otevírá nějaká skřínka a neví se, co z toho nakonec vyleze, jestli to všechno bude odůvodnitelné, když by se přenechalo vnit jednotlivým státům, jak oni chtějí realizovat tato opatření, protože eh, když vidíme ten odpor členských států vůči greeningu, Eh, tak tedy si nedvedu představit, že bychom to mohli přenechat libovůli členských států, protože i to by ohrozilo věrohodnost společné zemědělské politiky a její reformy. U té definice, co je tedy vlastně aktivní zemědělec, tady myslím, jsme se už předem domluvili na tom, že uděláme takový pozitivní a negativní seznam, to je také správná cesta. Myslím si, že ten seznam, který předložil Pan zpravodaj není ještě definitivní, jistě to bude třeba doplnit. Neměli bychom rozhodně, neměla by existovat možnost nárokovat si prostě platby na určité záležitosti, ale tam to negativní seznam je třeba pře, ještě rozšířit a tam uděláme své naše návrhy tady, pardon. A teď se dostávám k významnému bodu zprávy, který se ubírá naprosto nesprávným směrem. Abychom 35 tisíc zaplatili podniku, který jakoby odejde z výroby, který opustí výrobu, no, to tedy by postavilo celou reformu na hlavu. Uh, Eh, když na jedné straně podporujeme zemědělství a malé formy zemědělské a zároveň prostě budeme nabízet 35 tisíc někomu, aby opustil výrobu, to tedy se myslím je těžko vysvětlitelné. Musíme říct, že to je naprosto kontraproduktivní a ještě operovat s tím argumentem, že tím podporujeme restrukturalizaci, no to bychom pracovali na dvou místech. O jeden malý podnik chceme udržet a na druhé straně chceme platit někomu, kdo prostě opustí zemědělství. To přece vůbec nejsme schopni vysvětlit sdělit veřejnosti že bychom vydávali peníze za to, aby se někdo vykoupil ze zemědělské činnosti. Hm. Někdy zemědělci nemají jinou možnost, než provozovat zemědělství. My musíme přece podporovat to, aby vstupovali do zemědělství a ne, aby, z něj, aby ho opouštěli. U těch hm, vázaných pladeb tady hm, pan zpravodaj navrhuje toto opatření zostřit, ale na druhé straně zase uvolnit. No, družstva vyjmout z vázaných pladeb, to je sice dobrá myšlenka, ale zároveň by to znamenalo, že všichni by se začali pokoušet zachraňovat se v této formě podniku a pak by to nemělo vůbec žádný účinek. Já si myslím, že přístup komise je daleko správnější to eh, má daleko větší smysl, než říkat, že se prostě vyčlení družstva. To by vedlo k tomu, eh, že by se to vlastně takřka nemuselo týkat taky všech. Tady musíme zvolit jiný přístup rozhodně. Při přerozdělování mezi jednotlivými členskými státy si myslím, komise zvolila správný přístup i zpravodaj. Tady si musíme klást otázku spravedlnosti uvnitř Evropské unie. Zda to je dostatečný přístup, nejsem schopen definitivně posoudit, ale každopádně je to správná cesta. Uh, a musíme společně zohledňovat první a druhý pilíř. A tady pan zpravodaj u toho druhého pilíře a u těch převodů z prvního do druhého pilíře, to jistě má svůj smysl. To dá členským státům více flexibility, ale rozhodně by to nemělo jít obráceně. Nemůžeme akceptovat převody z druhého do prvního pilíře. A tady musíme členským státům zabezpečit dostatečné financování druhého pilíře. No, to by tedy bylo několik připomínek. Já jsem určitě ještě na mnoho zapomněl, ale před námi jistě jsou další diskuze. Ale přece jenom bych chtěl ocenit ještě jeden přístup pana zpravodaje. A sice, že vítá nebo mm, zlepšuje podmínku pro pěstování bílkovinných eh, plodin. Eh, v Německu existuje takový přístup, že se říká minimálně 15% přístup, ale roz, hodně vítáme přístup bílkovinné plodiny. Musíme prostě nalézt nějakou cestu a z našeho pohledu eh, bychom měli klást větší pozornost na tu udržitelnost a trvalou udržitelnost zemědělství a ne prostě um, um, poskytnou možnost pro své voli a libovolnost, abychom skutečně docílili flexibility, ale zároveň trvalé udržitelnosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji Martine, Agňu a pak Vajčevovský Agňu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že zpravodaj odvedl téměř neuvěřitelnou práci. Eh, máme zde celou řadu různých eh, těch eh, odstavců. Takže aktivní zemědělec. Myslím si, že každý členský stát by měl připravit vlastní definice a otázka je, zda mají dost financí protože zde vlastně zemědělci dostávají peníze daňových poplatníků. Pokud se členský stát domnívá, že nějaký ten žadatel se nachází jaksi na hranici, tak by měl říct, musíte nám dokázat, třeba když nám ukážete účty, že jste aktivním zemědělcem. A zda také vy sám dáváte některé vlastní peníze, zda vlastně vy riskujete své vlastní peníze na to a potom vás budeme považovat za eh, způsobilého. Já si myslím, že to je velice jednoduché. Sama Eh, má mm, moje země eh, také k tomu takhle přistupuje a pokud se to někomu nebude líbit, může se obrátit na soud. Dále je zde tedy ten negativní seznam eh, pozemků a subjektů, které zde mají být stanoveny. Já si myslím, že opět by to měl být členský stát, který se rozhodne a pokud se tam ušetří nějaké peníze, tak by to mělo být přesunuto do druhého pilíře. Dále, co se týče diversifikace plodin, Dobře, tak eh, zde zpravodaj jde dobrým směrem. Nicméně, například v mé zemi je otázkou, zda to vůbec potřebujeme, protože ve, ve Spojeném království nemáme příliš mnoho monokultur. Eh, je zde hodně lidí, kteří třeba chtějí začít pěstovat eh, řepku, ale zároveň se zde vlastně využívají různé ty environmentální systémy, které by se pak měly počítat stejně. Pak jsou zde také ty plochy využívané v ekologickém zájmu, eh, které vlastně budou v podstatě takovými eh, půdou, která vlastně byla uvedena do klidu, půda, která leží ladem. A pokud zde pěstujete dvě, pokud pěstujete dvě plodiny a zároveň ještě eh, máte 77% tedy té, těch ploch využívaných v ekologickém zájmu leží ladem, tak pěstujete třeba hrách a fazole, tak se ocitnete v problému VTO, s tím možná nebude souhlasit, bude se domnívat, že se vlastně jedná o jakousi skrytou dotaci na podporu těch proteinových plodin. No a pak ta otázka maximálních stropů, s tím naprosto nesouhlasíme eh, v mé zemi. Pokaždé, když vložíme do rozpočtu eh, peníze, tak na naše zemědělství ve Velké Británii dostaneme pouze zlomek. Dále, co se týče mladých zemědělců, já si myslím, že ten návrh zde pouze jaksi zrychlí přesun těch eh, statků mezi otcem a synem, ale nevím, zda tam skutečně dojde k nějakému velkému přílivu mladých zemědělců. Domnívám se, že členské státy by k tomu měly přistupovat, eh, co by s dobrovolným systémem, už o tom hovořili. Spíše byste měl být jakýsi systém Eh, nějakých jakýchsi eh, darů nebo dotací nebo stipendií. Um, protože eh, tak to se vlastně trošku pouze zrychlí předání statku z otce na syna, zrychlíme to o pár let, ale to bude všechno. Dále, drobné farmy. Mezi drobnými farmami jsou také rozdíly. Teď máme, dokon, teď máme tedy 27, bude brzy 28 členských zemí, jsou zde různé situace. A nakonec bych chtěl ještě říci, že dojde k obrovskému propadu příjmů, zejména u e, zemědělců, kteří chovají krávy bez tržní produkce mléka. E, to bude vlastně navázáno na, toto, na tyto návrhy. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A teď pan Vojčechovský. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji panu Santošovi za jeho práci a také za jeho snahu eh, připravit tuto zprávu, která podle mého názoru v celé řadě otázek jde správným směrem. Eh, naprosto ho eh, v těchto snahách podporuji, nicméně bych se rád dotkl některých věcí, které mi připadají do určité míry kontroverzní a jsou také velice složité. Týká se to hlavně otázky distribuce plateb. Měli bychom mít na paměti, eh, že tady nejde pouze o politiku, ale jde také o vznik nových zákonů. V současné době zde hovoříme o legislativních řešeních, ze kterých se na konci tohoto procesu stanou zákony. A je potřeba si mít na paměti ty základní eh, pravidla, kterým se musíme řídit, což jsou pravidla obsažená ve smlouvách, kde se eh, hovoří o tom, že nesmí dojít eh, v rámci celé Evropské unie k žádné diskriminaci E, na základě občanství. E, nesmí existovat jakákoliv diskriminace mezi výrobci potravin e, působících v různých členských státech. A při rozvoji společné zemědělské politiky musíme brát v úvahu regionální rozdíly, ale ne rozdíly mezi členskými státy. Nesmíme diferencovat mezi občany jedné země ve srovnání s jinými zeměmi ty rozdíly, které existují, se snižují pouze do určité míry, e, což je, se odráží také v návrhu komise. Ta zpráva jde kousek dál, ale jsou zde stále ještě obrovské rozdíly, o kterých bych se, které bych chtěl teď zmínit. Máme, dejme tomu, Dánsko a Litvu což jsou státy, které z geografického hlediska se nacházejí ve stejné zeměpisné poloze, eh, mají 2 eh, miliony 600 tisíc hektarů. Přitom eh, Dánsko dostává více než 9 milionů, zatímco Litva 450 tisíc euro, což je dvakrát méně. A to znamená, že ten rozdíl vlastně se stále ještě prohlubuje. Pardon, je to 900 milionů versus 450 milionů. Čili ten rozdíl je skutečně obrovský. A je to e, výsledkem nebo důsledkem toho, že litevské zemědělství vlastně e, e, mizí. A to souvisí také s náklady, které jdou eh, do zemědělství. Přitom nejsou žádné rozdíly mezi cenou například hnojiv v jedné nebo druhé zemi. Eh, například polští zemědělci v současné době nakupují traktory v Německu nebo pesticidy nakupují v Německu, protože tam jsou levnější. Jinými slovy, ten problém je skutečně obrovský a pokud přijmeme řešení, které bude vycházet z těch historických kritérií, což eh, by eh, znamenalo, že někteří dostávají více, protože historicky dostávali více a někteří dostávají méně, protože od začátku dostávají méně. Tento přístup zkrátka se nedá ospravedlnit. protože to neodpovídá tomu, co je dáno eh, ve smlouvách. A proto musíme hledat řešení, které bude v souladu s tím, co je v těchto smlouvách. Dovolte, abych vám připomenul, že E, žádný členský stát ze svého rozpočtu neplatí určitou částku, aby e, vlastně zajistil, že čtvrtina je placena z fondů Evropské unie. E, možná, že podobné řešení bychom měli hledat i teď. Dramatické snížení plateb Eh, v těchto zemích eh, skutečně nepřichází v úvahu. Tomu já rozumím, ale možná, že by měli platit více ze svých vlastních rozpočtů. Tak, aby kompenzovali eh, to, co je důsledkem toho nového systému jestliže je něco méně nespravedlivé, tak to neznamená, že to není nespravedlivé. A v těch nových členských státech eh, zatím jsme to zvládli, ale nicméně mi připadá, že ty rozdíly se spíše prohlubují a vypadá to, že v některých částech Evropy dojde k obrovskému propadu zemědělství Eh, které bude důsledkem právě těchto rozdílů v platbách. Byl bych velice rád, kdybyste se nad tím zamysleli a kdybyste se pokusili najít určitá řešení, která budou spravedlivá a nejen částečně spravedlivá, protože neexistuje částečná spravedlnost. Zkrátka něco je buď spravedlivé nebo nespravedlivé. Děkuji. Děkuji. A teď pan Kestinger. Paní Kestinger. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem také poděkovat našemu zpravodaji eh, Kapula Santosovi za jeho práci a také za možnost eh, že stínoví zpravodajové s ním skutečně mohli spolupracovat a vedli jsme velice intenzivní rozhovory. Když jsem si četla pozměňovací návrhy zpravodaje, tak eh, mi okamžitě vytanula na mysli jedna otázka a sice pan zpravodaj velice často používá pojem jiné neobhospodařovatelé půdy. To bylo přičleněno k nějakému článku a já bych tedy žádala, aby tento pojem eh, jiní obhospodařovatelé půdy mi blíže vysvětlil, protože já nemám žádnou konkrétní představu, kdo to je. Další obhospodařovatelé půdy, kteří mají dostávat platby. Zároveň mám otázku, když v oblasti přímých eh, pladeb definujeme mm, aktivního zemědělce a neustále vedeme diskuse o tom, abychom skutečně podporovali pouze ty, kteří eh, se podílí na aktivní zemědělské činnosti, eh, bylo by tedy vítané, kdybychom měli jasnou definici tohoto pojmu, na který se ptám, abychom eh, z toho mohli vyvodit odpovídající závěry. A bychom jasně vyjasnili, kdo má nárok na peníze, na platby. Vítám velice přístup pana zpravodaje tam, kde tvrdí, že alespoň 30 prostředků by mělo jít do venkovského rozvoje pro zemědělské nebo agroenv, pro agroenvironmentální programy a to si myslím, že je v souladu s cílem, eh, který jsme si skutečně vzali za svůj. Moje kolegyně paní McGuinness eh, již oslovila diskuse týkající se základních pladeb. My v oblasti biopodniků máme podobnou formulaci, která je, myslím si, poměrně nesporná. A já bych chtěla ještě jednou poukázat na to, že dobře certifikované a dobré ekologické programy, které již se uplatňují v členských státech, by neměly být znevýhodněny či postaveny mimo roveň biologického zemědělství, protože i tady v mnoha zemích skutečně již se činí mnoho. A prostřednictvím greeningu eh, pardon, a jde už to nad rámec greeningu A teď krátká poznámka ke kolegovi Enjumu, který několikrát ho hovořil o těch mladých zemědělcích, otcích a o předávání hospodaření z otce na syna velice často. Tady bych ráda řekla, předávají otci také, předávají otcové zemědělství také svým dcerám. A podle mého pohledu Eh, je třeba mm, zohlednit specifické programy pro ženy, zejména jde-li o, si musíme uvědomit, že ženy velice mnoho vykonávají v zemědělství a oni jsou pravou oporou zemědělských podniků. A proto bychom na to měli ve větší míře poukázat, abychom jim vytvořili lepší podmínky. A co se týče restrukturalizace a těch jednorázových pladeb na období pěti let pro restrukturalizační opatření, bych ráda upozornila na problematiku dochází-li k problémům ve zúčtování nebo u kontrol, že přeci jenom pro zemědělce tady se skrývá nebezpečí, že pro toto pětileté období se musí spla- by se musela splatit poměrně velká finanční částka, čili eh, tento bod, na to bych pohlížela zatím ještě s velkou obezřetností. Tyto záležitosti bychom měli opravdu ještě hlouběji přeskoumat. Co se týče způsobilosti pro podpory, Eh, v souvislosti s novými normami pro ekolo, ekologickými a na ochranu zvířat. Eh, to považuji za velice dobré, protože i my se musíme starat o to, aby v Evropě, v celé Evropě panovaly stejné podmínky. A pak, když v Evropské unie má dojít ke změnám, tak aby se to týkalo zemědělců v celé Evropě, aby dostali tito stejnou podporu. Co se týče lesního hospodářství, vítám návrhy pana zpravodaje, ale přece jenom bych ráda viděla jasnější definici, co se týče konkurenceschopnosti lesního hospodářství. Jsem stále přesvědčena o tom, že s ohledem na cíle 2020 bychom mohli postupovat daleko ctižádostivěji, že oblast lesů i v souvislosti se získáním energie a mm, ochrany životního prostředí může vykonat daleko větší příspěvek a proto si myslím, že by tady mělo být zohledněny lepší zvýhodněný. Zvýhodnění. Už se hovořilo o znevýhodněných oblastech a tady bych ráda poděkovala panu zpravodaji, protože on zohlednil naše požadavky týkající se škrtnutí článku, respektive který navrhuje komise. Já bych si přála silnější referenci ke zprávě pana Dorfmana, kterou jsme odhlasovali už v roce 2010. Tady se domnívám, bychom mohli postupovat ostřeji v našich požadavcích. Domnívám se, že nesmírně důležité, aby to datum navržené panem zpravodajem bylo skutečně stvrzeno. I v souvislosti s tím, že bychom vyslali jasný signál, že parlament chce dospět k tomuto novému hodnocení v přehledném časovém období, ale zatím to podle stavu vědomostí nebo znalosti ještě není možné. Co se týče řízení rizik, tady hledím kriticky na návrhy komise a z části i návrhy pana komisaře. Pardon, pana zpravodaje, omlouvám se. Eh, Zatím mi to tedy není příliš jasné. My jsme o tom také již velice vážně diskutovali. Zatím je velice obtížné financovat to tak, jak to navrhuje komise. Po případě pro země, které článek 68 v oblasti přímých pladeb využívaly, těm by pak chyběla více či méně tato možnost, ale považuji to za první důležitý krok, že pan zpravodaj navrhuje ohodnocení těchto návrhů, ale domnívám se, že bychom jako Agri měli ještě jednou věnovat obzvláštní pozornost této oblasti, jak tady reagovat. Co se týče venkovského rozvoje, a navržené přílohy pana zpravodaje tady vítám zvolený přístup týkající se současného rozdělení jako základu, zejména také vzít za základ průměr za určité období a ne jeden typický rok. To je nesmírně důležitý bod a myslím si, že tady komise udělala určitou chybu, protože kdyby se vzal rok 2013 jako reference, to by rozhodně nezobrazovalo a nezrcadlilo to, co se tady odehrálo za celé období v celé společné zemědělské politice. Jeden bod pan zpravodaj ne zmínil, ale já ho považuji za nesmírně důležitý, a to je navržená změna ve spolufinancování v přístupu agroenvironmentálních programů. Pan zpravodaj tady navrhuje 60% a já bych na to pohlížela velice kriticky. Znám to diskusi, vím, že v mnoha členských státech a v mnoha regionech existují velké problémy se spolufinancováním a vůbec se zajištěním spolufinancování ale uvědomuji si, že to je nám jasno všem a já bych skutečně navrhovala, abychom se snažili hledat opatření v horizontálních nařízeních, ale ne hledat spolufinancování nebo zasahovat do oblasti spolufinancování v prostředcích určených pro venkovský rozvoj, protože to by znamenalo zkrácení možností pro země, které mají velice stižádostivé agroenvironmentální programy a já rozhodně nechci ubrat odpovědnost i jednotlivým odpovědným osobám i na státní a regionální úrovni, protože to znamená, to by znamenalo, že by se prostě š... zkrátila možnost financování těchto programů. Co se týče dalšího opatření, tady bych chtěla naléhavě poukázat na to, že nepovažuji za na za náši úlohu starat se o podporu velkých koncernů. Tady se skutečně musíme postarat o to, aby především malé vědecké instituce měly možnost přístupu k těmto penězům, aby mohly spolupůsobit při rozvoji výzkumu perspektivního zemědělství. Návrhy pana zpravodaje na základě veškeré komplexnosti a dobré vůle právě v této těžké, svízelné situaci se domnívám, musíme vynaložit ještě mnoho energie na to, abychom zjednodušili návrhy komise a pana zpravodaje, protože více byrokracie zatěžuje především malé podniky a e, znamená to pro ně zátěž. Proto bych e, měla skutečně radost, kdyby se nám společně podařilo v našem výboru pro zemědělství nalézt více stižádostivých, ale zjednodušených postupů, protože my tady musíme zastupovat zájmy zemědělců, zemědělsk, výrobců zemědělských produktů. A děkuji vám srdečně. prezidente Paulson, poi Smith. Děkuji. A teď pan Paulson. Paní Paulson, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já vám, ve vás jenom poprosím, abyste si vzali sluchátka. Chtěla bych nejprve poděkovat panu Kapolusu Santošovi za vynikající práci. A chtěla bych ještě dodat k tomu, co již zaznělo, že skutečně eh, odvedl vynikající práci, snažil se zapracovat do, práce, do, do té zprávy všechny různé protichudné názory. Já teď eh, promluvím trošku jako taková mm, praktická žena, spíše než eh, jako, abych se zabývala nějakými ideologiemi. Chtěla bych říci, eh, že není důležité, kdo říká co. Přece to nebude katastrofou, eh, když bychom náhodou souhlasili v něčem s komisí. Chtěla bych říci, že teď zkoumáme podrobné části návrhu, dostáváme se blíže k realitě a myslím si, že bychom si měli všichni uvědomovat, že nakonec si budeme muset stejně stanovit priority, protože eh, pokud dojde k škrtům v rozpočtu a proto zejména u pila, pilíře dvě, si musíme stanovit priority. Musíme se domluvit na tom, co je naprosto zásadní pro to, aby evropské zemědělství přežilo a jaké věci můžeme trošku omezit, aniž by to vedlo k nějakým eh, pohromám. Musíme brát v úvahu zemědělství, jako takové hospodaření i ekologická opatření. Já si myslím, že těch 30% to musí být takový základ, který s nímž by měl každý souhlasit. Možná se teď blížím zeleným, když řeknu, že by to nemělo být eh, pouze dobrovolné, Já si nejsem jistá, zda je, by to bylo dobré pro ochranu životního prostředí. Myslím si, že bychom to možná mohli začlenit někam e, do systému podmíněnosti. Pak máme ještě jeden komentář, který se týká ekologizace. A to je v podstatě ten nejdůležitější bod ve stávající situaci. Máme zde určité ozimy, jde o to, že vlastně některá produkce je tam na těch polích i během zimy nebo jara. Vím, že Německo se pokoušelo tyto plochy kontrolovat eh, družicemi, družicovými snímky, ale nějak se jim to příliš nedařilo. A vypadá to tak, že vlastně zatím se nám nedaří dostatečně e, fotogra- vlastně mít e, snímky, abychom zjistili, které plochy jsou skutečně obhospodařovány v určitém období a které nikoli. Takže to by se také mělo dořešit. Pak je zde ještě další věc, když hovoříme o zemědělství a o venkovu. Měli bychom se zaměřit na venkov, na znevýhodněné oblasti, Měli bychom zachovat biologickou rozmanitost a to za každou cenu. Hovořím o nikoli pouze o volně žijících živočiších a rostlinách. Hovořím prostě o to, abychom zde měli zachován genotyp všech e, živočichů a rostlin. Musíme zachovat tento genotyp pro budoucnost v současné době je zde systém, který se stále centralizuje, který se stále nafukuje a dochází k tomu, že zde dominuje několik největších firm, co se týče třeba OSIF. A všechno se vlastně nakonec zbližuje, týká, ta situace je naprosto stejná i v živočišné výrobě. Měli bychom usilovat o zachování různých místních, lokálních druhů, a to nikoli eh, z nějaké nostalgie, je to naprosto zásadní pro budoucnost našich dětí. Jde o to, abychom zachovali genetickou rozmanitost, aby tato genetická rozmanitost eh, zůstala nedotčena. A tyto eh, druhy mohou být pak využívány třeba v budoucnu pro vývoj nějakých nových živočišních nebo rostlinných druhů. Pak eh, chci ještě říct, že jsme zde hovořili o ekologizaci, o životním prostředí. To je všechno velice hezké, pokud tedy tam bude na to dostatek peněz. A je velice dobré, že ty celkově ty finance mají být eh, v uvozovkách zelené. Já si myslím, že zde mnoho z nás zná nebo pochází z venkova, ale jistě si uvědomujeme, že nikdy nedo, ne, nedojde k oživení venkova, pokud se nebudeme, pokud se nesoustředíme na sociální složku, na obyvatele, pokud tam nebude fungovat společnost, komunita. Proto bychom také měli soustředit svou pozornost i na rozvoj těch jednotlivých vesnic. Jsou tam takové velice praktické záležitosti. Například bychom měli uh, usilovat o to, aby na venkově zůstávaly ženy, aby neodcházely do měst. Protože pokud třeba eh, jste zemědělec eh, a nemáte na vesnici pro své děti školku, tak eh, nevíte, co s tím a možná si třeba ani nedokážete na tom venkově najít manželku, takže to s tím všechno souvisí. Je důležité, aby venkov se nesoustředil pouze na tu přírodu a na životní prostředí, ale i na lidi. Děkuji. Schmidt e poi chiuderà il... Děkuji a nyní pan Smith. Thanks, President. I'm delighted to follow the... Já jsem eh, velice rád, že hovořím teď po paní Polsonové, hovořila velice rozumně. Já bych <clears throat> podpořil to, co říkala na podporu té zprávy eh, předložené zpravodajem. Já eh, nevím, proč bychom měli nějak uměle se vyčlenovat při této diskusi, jestliže máme v některých bodech stejnou, stejné stanovisko jako komise. To <clears throat> není náhoda, měli bychom být za to vděční. <clears throat> Eh, myslím si, že eh, v některých oblastech skutečně je menší vzdálenost mezi námi a komisí, než je mezi komisí a radou. Myslím si, eh, co se týče například politika kvality a tak dále, tady se rada příliš nepřizpůsobuje tomu, co je v Lisabonské smlouvě. To samé se týká také rozpočtu. Čili já velice podporuji tu myšlenku, že tam, kde se blíží naše názory názorům komise, tak tam bychom si z toho neměli dělat žádné starosti. Já eh, se věnuji té otázce eh, rozvoje venkova, ale co se eh, týče těch přímých plateb, tady si myslím, že skutečně je dobré to, co se navrhuje v oblasti těch trvalých travních porostů. Za to bych chtěl poděkovat. Co se týče rozvoje venkova, tady vás podporuji, co se v té oblasti reformy nejméně těch oblastí. Eh, to jsou ty oblasti, které jsou pod strašným tlakem, eh, ale jestliže členské státy zatím eh, nezmapovaly tyto věci komplexním způsobem, tak nemáme k dispozici informace, které potřebujeme na to, abychom ty zákony upravili tak, jak je potřeba. Co se týče těch procesních otázek, tady skutečně by bylo dobré, kdybychom měli méně byrokracie na úrovni těch členských plánů. Eh, to samé se týká také eh, flexibilního přístupu. Pokud komise neudělá rozhodnutí do dvou měsíců, tak to nám dává zase <clears throat> určité možnosti. Je to také jasněji stanoveno. Co se týče těch 30% eh, z toho fondu, tady také to podporujeme, to si dovedete asi představit. Jsme velice rádi, že máme možnosti dalšího posílení spolupráce v rámci těchto režimů. Byli bychom velice rádi, kdyby se to dále ještě rozšířilo. Tady si myslím také, že třeba konstatovat, že ty kroky jsou správné. <clears throat> Pak eh, ale máme odlišný filozofický přístup eh, k, těm, k té otázce drobných eh, zemědělců, kteří mají dostat 35 tisíc euro, jestliže opustí zemědělský, zem, svoji farmu. To jsme velice proti tomu, protože si nemyslím, že je dobrý nápad s tím naprosto E, nesouhlasíme, aby tímto způsobem byly veřejné zdroje, e, veřejné finanční prostředky využívány. E, nemyslím si, že to je dobré využití veřejných peněz. Možná, že řízení rizik by mělo být v rukou zemědělců samotných, <clears throat> protože jinak by došlo k jakési kanibalizaci a spekulaci na finančních trzích ovlivňujících celý zemědělský sektor. Co se týče těch pravidel na investice, eh, to eh, jde o tu otázku zavažovacích systémů. Myslím si, že na to se zase české státy dívají různě. My si nemyslíme, že ty agroenvironmentální opatření by měla být nějakým umělým způsobem eh, priori, <clears throat> prioritizována. Také nám dělá starost to, že soukromé firmy a e, mají určitou roli e, e, v tom rozvoji venkova. My chceme, aby to všechno vycházelo ze spoda a ze spoda to šlo směrem nahoru. Již teď se angažují některé soukromé firmy, to je pozitivní, to může být pozitivní, ale nechceme, aby soukromý sektor zaujímal vůči roli v tomto <clears throat> Podporujeme také projekty eh, spolupráce mezi jednotlivými eh, družstvy. Také eh, si myslíme, že je dobré místní vlastnictví zdrojů, které jsou k dispozici v daném místu. To eh, jsou věci, které jsou velice populární v rámci toho režimu rozvoje venkova. To všechno bychom měli dále intenzifikovat spíš než nějakým způsobem rozmělňovat. Eh, eh, u tohoto dosie bude potřeba ještě udělat hodně práce a velice bych vám chtěl poblahopřát k tomu, že jste vzal v úvahu všechny ty názory John Carlos Scotta a potom mám ještě další řečníky. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte, abych nejprve poděkoval zpravodaji za velkou část práce, kterou udělal. Myslím si, že skutečně práce toho mnoho, komise toho vykonala mnoho a již tady bylo konstatováno také, že s některým přístupem můžeme souhlasit a s některým ne. Máme tady určité pojmy v souvislosti se článkem 8 a se článkem 21 zemědělské podniky. Ale v, země, ve venkovsk, v zemědělské oblasti eh, Často působí také ženy, někdy činí 80 zaměstnaných a je velice obtížné v takové eh, situaci prostě jim poskytnout odpovídající podmínky. A nesmíme na ně zapomínat, protože oni jsou významnými faktory zemědělské činnosti. Když se podíváme na odstavec 4, už o tom hovořil můj kolega, Domnívám se, že zajímavé je zřídit určitý záruční form pro mladé zemědělce, to znamená jejich podporu při zakládání podniků. Eh, když se podíváme na společný strategický rámec 2014 až 2020, bychom tyto prostředky eh, záruční mohli eh, použít i pro Itálii a další země, abychom podporovali mladé zemědělce. Jsem tedy přesvědčen o tom, že dokonce, když se počítá s celou řadou opatření v tomto ohledu, jistě bychom mi mohli dát větší odpovědnost a zároveň věcí motivaci těm, kteří se chtějí prostě eh, věnovat zemědělské činnosti. A ještě jednou chci mnohokrát poděkovat. Dobře, a teď tady máme ještě 20 řečníků. Eh, v tomto okamžiku bych řekl, že bychom tedy se měli snažit omezit řečnickou dobu na tři minuty a začneme s Michelem Dantanem a potom pan Bové. Michele, máš slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Od začátku dnešního rána už jsme tady hodně hovořili o eh, ochraně životního prostředí a o greeningu. Ale já bych chtěl připomenout, že zemědělská činnost je především hospodářská činnost a že my jsme tady proto, abychom hájili rovněž hospodářský sektor, který dodává potraviny 50 milionům obyvatel, a, pardon, ano, půl miliardy lidí a zároveň eh, Nelze zapomenout i na jiné hospodářské subjekty činné v této oblasti. A tady pracují muži a ženy, a opatření, která chceme uvést v život, musí být v souladu eh, s těmito výzvami a požadavky. Já to, co řekl náš kolega před chvílí, eh, tomu rozumím, ale zároveň bych rád reagoval tím, že řeknu, že celá řada států ze takzvané staré Evropy eh, by velice citelně vedla k mizení jednotlivých zemědělských podniků při velkých škrtech, co se týče podpor. A nebudeme-li moci zachovat pomoci, eh, které význačným způsobem jdou do určitých regionů, pak je ohroženo zemědělství v celém tomto regionu. Mohlo by zmizet. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za návrhy, které předložil a, a zároveň bych si rád dovolil položit mu dvě, tři otázečky. Uh, zejména co se týče toho ozeleňování. Není pro mě problém mm, ozeleňování ze zásady jako takové, protože si myslím, že toto ozeleňování by mělo být propojeno s těmito platbami, ale e, spíš mě zaráží platba, jak je kalkutovat. Budeme je kalkulovat podle jednotlivých zemí, Protože pakliže ano, tak se to bude rozdělovat mezi zemědělci, ale vyvolá, vyvolá to prostě určitou nerovnováhu možná, která by mohla být důležitá. Měli bychom si tedy uvědomit, jakým způsobem budeme kalkulovat ty platby, které půjdou do toho greeningu. Co se týče vody a hospodaření s vodou, mm, Vidím, že někteří si přejí zachovat mm, systém zejména v těch oblastech, kde voda je E, skutečnou výzvu, ale zároveň nezbytným opatřením pro vývoj rozvoj zemědělské činnosti, ale ptám se, proč ve druhém pilíři zůstává zachována rámcová směrnice o vodách, čili reference na ní. Já bych spíš se domníval, že bychom měli výjít z této rámcové směrnice, aby nebyla aplikována tak, jak je to tady uvedeno. Co se týče horských oblastí, to se mi zdá být, jako by to trochu snižovalo význam těch eh, významných zemědělských a ekologických oblastí. Například, když se podíváme ty, které jsou zahrnuty v programu Natura 2000. A poslední bod, to se týče past lištvin. Rád bych, vyvolal vaš, rád bych opřel vaši pozornost na nezbytnost zachování pastvin. Historicky v mnoha částech našich regionů jsou to takzvané stále pastviny, ale většinou byly skultivovány, eh, to znamená v dlouhé či krátší době 15-20 let v různých oblastech v Evropě vlastně začaly být používány eh, jako půda pro pěstování určitých plodin eh, v určitých sezonách, čili došlo také hospodářské zemědělské činnosti v těchto oblastech a sleduji, že v určitých sektorech, kde dnes máme významné problémy, eh, jak vystopovat a označovat eh, pastvin, to je nepřítomnost plodin a ty vlastně způsobují ty potíže. dobře zařadzat časem. Velice děkuji. Já vám ještě trošku pomůžu s časovým měřením, takže každý má dvě a půl minuty a jinak by se totiž nedostalo na všechny, kteří se hlásili. Pane předsedo, nejprve mi dovolte, abych začal s určitou malou preambolí summit eh, v Rio. Eh, budeme sledovat tento týden a zdá se, eh, že se prostě všichni otočili zády k těmto ekologickým obavám a že tento návrh je úplně v protikladu s našimi snahy. Paní McGuinnessová měla pravdu, když hovořila o legitimitě rozpočtu Eh, aby byl legitimní rozpočet, potřebujeme mít koherentní politiku a tato koherentní politika umožní občanům také akceptovat eh, Eh, dávat daně pro realizování této politiky, protože bohužel dnes eh, na základě určitých prvků, které jsou obsaženy v této zprávě, se domluvím, že spíše vzdalujeme od legitimity, protože se vzdalujeme od koherentnosti v souvislosti s našimi cíly. Jenom vejmu několik bodů, projdu to prostě velice rychle. Já jsem nehovořil o pozitivních bodů, protože nehovoříme o vlaku, který dojel přesně. Já se soustředím na negativní body. První negativní bod – otázka režimu e, malých hospodářství. Skutečně se domníváme, že tady došlo k určitému pokroku, protože se hovoří o lehkém zvýšení 1500 eur z roku 2000, <laughs> ale zároveň se přechází k nebezpečnému systému, podle mého názoru, a to e, sice, aby toto tvořilo část až do aby tedy se vyplácelo 35 tisíc eur těm, kdo budou vystupovat ze zemědělské činnosti. A to znamená urychlit vlastně proces mizení zemědělské činnosti z určitých oblastí. Eh, eh, tuto logiku rozhodně nesleduje a tady musíme dávat veliký pozor. Co se týče základních eh, plade pro pomoc, tady se domnívám, že je určitý problém v, kontrady, v rozporu v textu protože tady nešlo k určitému zlepšení. Když se podíváme na ten postup, že jsme přišli z 65 k 80 místo aby, se tady dal, místo, aby se tady dal jasný strop, tak eh, tady je 160 eh, tisíc or místo 120 tisíc, ale to, co je nebezpečné, je, <coughs> že jste tady zavedl odstavec, který umožňuje, aby eh, tady byl, jak si, aby tady byla eh, uvedena ta maximální možnost pladeb. Já si mysl, nevím, jak to bylo, ale ta mm, první verze byla ve francouzštině a když jsem si to přečetl, měl jsem pocit, že tady prostě byla otevřena možnost společnostem eh, a zejména družstvům, která měla být vyňata z těch pladeb. A když se podíváme, na skutečnost střídání plodin, jenom to pouhé nestačí. Dále snížit ekologickou plochu o 10%, to je věc, která nejde správným směrem k otázce vyloučení z toho ozelenění. Již jsem vám pouk- řekl tu skutečnost, že je strašně nebezpečné dát tam dovnitř specifickou certifikaci o ekologii, protože specifické ekologické certifikace mohou být vyhotovovány různými lobbyisty. Já se domnívám, že certifikace, které nebudou opravdu e, evropské, mezinárodně uznávané certifikace, k ničemu nepovedou. Potom tady máme otázku pomoc mezi jednotlivými členskými státy. Nechci se k tomu vracet, protože už to bylo vysvětleno, ale když se podíváme na zemědělce, tady je nesmírně důležité, abychom dávali veliký pozor, protože bychom mohli vytvořit nebezpečnou situaci a domnívám se, že není normální, abychom na jedné straně řekli, dobře, budou tady stejná práva pro všechny zemědělce, ale potom je tam zaveden další článek. Poslyšte, člověk nehovoří, ne, člověk má možnost hovořit jenom jednou o společné zemědělské politice, tudíž je naprosto nepřijatelné, abych měl pouze dvě a půl minuty. To je otázka organizování diskusí. Je to skutečně politování, politování hodné, že u takového významného tématu nemůžeme mít dostatečný čas pro to, abychom diskutovali, protože na tom pracujeme už 6 let a tudíž já budu pokračovat, prosím pěkně. Není normální a je to dokonce nebezpečné, když se podíváme na ty články, kde se odkazuje na to, že některý stát by mohl omezit 30% eh, až do roku 2014 a to si myslí, že jde přesně proti našim snahám. Už se chýlím k závěru, ale ještě jednou bych chtěl říci, že tato diskuse není vedena dostatečným a efektivním způsobem ten sposób nie skończymy dzisiejszego programu. Dámy a pánové, jestliže budeme pokračovat tímto způsobem, tak eh, nemůžeme eh, skončit do půl jedné, čili dvě minuty pro každého. Neopakujme tady věci, které tady eh, zazněly. A skutečně některé ty připomínky můžete přece předkládat v psané formě. Takže paní Perez a potom paní Doc. Dovolte, abych nejprve poděkovala panu zpravodaji za jeho práci a skutečně musím říct, že nebylo snadnou úlohou eh, začlenit eh, a skloubit ty nejrůznější pohledy. To znamená, pro někoho to je příliš žádostivé, pro někoho příliš málo žádostivé, pro někoho hodně zelené, příliš zelené, pro někoho příliš málo zelené. A já se domnívám, že v tomto výboru budeme jistě schopni domluvit se na pevném postoji, abychom hájili vyjednávání, které potom povedeme s radou. Chtěla jsem poděkovat za to, že jsem zahrnul pan zpravodaj takové otázky, jako je flexibilita v oblasti greeningu, protože flexibilita znamená, že se přizpůsobíme realitě eh, a eh, rozmanitosti zemědělské v Evropě eh, větší nebezpečí. Je to totiž pro, ekolog, pro ochranu životního prostředí než pro opuštěnou půdu, která již nebude obhodospařo, obho, hospodařována. Proto si myslím, že je třeba dávat prostředky do greeningu. E, kromě toho, to, co tady řekl pan Kapulas, vyloučit družstva, myslím si, že jinak by nebylo pochopitelné, že na jedné straně se snažíme jak si dát podněty k tomu, aby zemědělci se sjednocovali, aby mohli lépe vyjednávat a na druhé straně e, by se penalizovali za to, že jsou členy družstev. Domnívám se, že je také velice příhodné dát tady to přechodné období pro možnost přizpůsobení se eh, novým základním platbám pro ty státy, které stále ještě jsme v těch historických právech, aby nám to umožnilo lépe se připravit eh, v tom přechodném období, aby nedošlo skutečně k velice brusknímu přerušení činnosti či nebezpečí pro výrobce a také je nesmírně důležité zapracovat eh, lepší přístup, co se týče venkovského rozvoje v souvislosti s ženami ne proto, aby si je muži brali, ale prostě proto, aby ženy mohly eh, pokračovat ve své činnosti jako motor a předvoj zemědělských aktivit. A v debatě doufím, že ještě budeme pokračovat v našich diskuzích, abychom se nám po, abychom mohli tato témata prohloubit, ale jinak eh, myslím si, že musíme být schopni eh, zaujmout jako parlament pevný postoj, abychom hájili zájmy pěstitelů a chovatelů v Evropě. Děkuji. Paní uh, Doc a potom uh, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych i já poděkovala zpravodaji. Myslím, že to byl obrovský úkol. A myslím si, že se eh, velice dobře vypořádá s některými velice politicky eh, citlivými otázkami. Začnu rozpočtem. Myslím si, že dnes hovoříme o návrzích, aniž bychom věděli, jak bude tento eh, rozpočet vypadat, je velice pravděpodobné, že tento rozpočet bude rigidní a proto si myslím, že bychom se měli soustředit na to, kde a jakým způsobem můžeme zemědělce podporovat a také celý tento Eh, sektor. Kromě toho bychom měli se pokusit snížit náklady na administrativu. Pro mě eh, mě to připravili si těžké, jak bychom toho mohli dosáhnout, eh, jak na základě to zprávy nebo na základě navrhy komise. A to si myslím, že je věc zásadní a měli bychom se tomu dále věnovat. V tom textu komise je celá řada aspektů, které se eh, příliš eh, soustředují na to, co je centrálně plánováno z Bruselu a naopak to jde na úkor těch místních eh, potřeb. Myslím si, že flexibilitu bychom měli mít jak na úrovni členských států, tak i na úrovni regionu, ale nebudeme podporovat <clears throat> pokusy, které by vedly v podstatě Eh, v tom smyslu, jak Brusel ovlivňuje 27 členských států a nejrůznější regiony, které existují v těchto členských státech. Podíváme-li se na tu otázku prvního pilíře, tak tady není žádná a pochybnost, že distribuce fondů eh, na této úrovni byla eh, a je mimořádně politicky citlivým tématem. Já bych se chtěla podívat na to, jak to vypadá v, v, u nás v severním Irsku. Eh, co se týče těch plošných plateb, to jsou věci, které budou mít obrovský dopad eh, hlavně na produkci hovězího a jehněčího masa. To jsou věci, které musíme mít na paměti. Proto eh, celá ta rychlost této konvergence je mimořádně zásadní. Myslím si, že v tom textu komise a v těch návrzích Eh, je, pod, je podklad pro to, aby eh, naše zemědělská produkce v Severní Jirsku byla skutečně eh, riziková. O tom hovořil ostatně kolega Lyons už hovořil, co se týče té ekologizace v rámci prvního pilíře, tady je to příliš restriktivní. Opět se Evropa snaží najít model, který by se měl potom hodit na všechny situace. My potřebujeme mít větší flexibilitu, musíme mít to, čemu tady říkáme meny a musíme mít tak také možnost eh, eh, používat taková řešení, která budou odpovídat potřebám daného místa, daného regionu, a to jak z hlediska zemědělského, tak environmentálního. Eh, co se týče eh, splnění eh, podmínek na regionální úrovni, my v severním Irsku máme 95 plochy pastviny a pochopitelně to znamená, že naše podmínky jsou jiné a je potřeba vzít v úvahu i ty regiony, které jsou nad tou hranicí, která zde je navrhovaná. Já se omlám, už končím. Myslím, že opravdu potřebujeme mít daleko jasněji stanoveny ty věci týkající se těch historických pastvin. To si myslím, že je věc mimořádně důležitá a musíme to nějakým způsobem také propojit s celou tou oblastí aktivního zemědělství a výroby potravin. Děkuji. E, ještě jednou e, prosím, aby všichni hovořili stručně paní Kalniente a pak pan Dorfman. Děkuji, děkuji pane předsedo. I já e, podporuji všechny ty, eh, kteří eh, poděkovali našemu zpravodaji, panu Santošovi, za jeho skvělou práci, která bych mu také poděkovala za jeho otevřenost, upřímnost, eh, za to, že vyslechl všechny naše názory, které jsou velice často důležité pro ty země, které se zastupujeme. Myslím si, že i pro naše farmáře věci, které jsou důležité pro farmáře v jiných zemích, jsou stejně důležité. Eh, chtěla bych předložit několik eh, pozměňovacích návrhů. Pro nás je hlavní priorita otázka přímých plateb, eh, které by měly být podobné ve všech členských státech. Pozměňovací návrh 9 představuje dobrý krok ku předu, ale i v roce 2020 by to znamenalo, že ty přímé platby v Lotyšsku budou dva a půlkrát nižší než například v Holandsku. Takže to jde proti zásadám spravedlivé hospodářské soutěže a kromě toho to nezajišťuje rovné podmínky pro nás, pro všechny. Proto bych chtěla navrhnout, aby všechny členské státy dostávaly stejné eh, množství peněz, eh, který by se odvozoval od plateb na hektar. Myslím si, že e, tyto e, změny se budou týkat hlavně po pobaltských zemích. V současné době Lotyšsko dostává pouze 30 průměru e, evropského a jestliže máme dosáhnout těch rovných podmínek, tak bude potřeba, aby došlo ke změnám v distribuci ve výši 0,66 Jinými slovy, musíme vytvořit stejné podmínky pro hospodářskou soutěž pro všechny. Kromě toho eh, tady zazněl návrh týkající se té tří leté lhuty pro konvergenci. Já se domnívám, že v těch zemích, kde podpora je tak nízká, jako tomu je v pobaltských státech, tak tam si myslím, že je potřeba eh, tyto změny realizovat již v prvním roce, to znamená roce 2014. Jinými slovy nehovořím o nějaké štědrosti nebo o nějakých obětech, eh, jak někteří eh, kolegové o tom hovořili. My si myslíme, že zkrátka pobalčtí zemědělci Ehm, eh, neočekávají od těch, kteří dostávají třikrát vyšší podporu od Evropy. My nechceme, aby se obětovali, my pouze eh, chceme, aby ty podmínky byly skutečně pro nás, pro všechny rovné Podívejte se na eh, Jalskou konferenci, kde západní eh, státy se rozhodly nechat eh, pobaltské státy v područí Sovětského svazu tehdy a zamysleme se nad tím. Zamysleme se nad tím, co vlastně rozšíření Evropské unie znamená pro tu původní patnáctku Evropské unie. Tyto nové státy mm, Eh, vlastně představují pro vás nové trhy. Vezměte to také na, eh, v úvahu. Pan Dortman a Reisen. Děkuji, pane předsedo. Zkusím, jestli se mi to povede. Mm, děkuji panu zpravodajové za práci, kterou pro nás udělal. Chtěl jsem eh, jenom zmínit dva, tři body. Co se týče definice aktivního zemědělce a malého zemědělce, musíme dávat pozor na to, kolik subsidiarity bude mít význam, protože necháme-li otevřenou velkou možnost členským státům, jak s tím nakládat, tak skončíme tam, kde jsou znevýhodněné, kde, kde jsme ve stejné situaci, jako jsme v situaci u znevýhodněných oblastí, protože situace v různých členských státech, státech se velice liší co do definice a jejího uplatňování. Eh, když se podíváme na první a druhý pilíř, eh, jak tady navrhuje eh, převody, a um, znamenalo by to ale konvergenci zpomalit v jednotlivých členských státech a to považuji za naprosto nesprávné. Já se domnívám, že v diskuzi s níž naprosto souhlasím, a to je to, co právě řekla naše paní kolegyně eh, Nikiete, co znamená a co se týče konvergence mezi jednotlivými členskými státy, to tež platí i pro konvergenci uvnitř členských států. Možná naopak je tam ještě závažnější pakliže uvnitř členského státu v oblasti mléka existují zemědělci vyrábějící mléko, a dostávají desetkrát víc přímých pladeb z prvního slou- eh, pilíře než jiní, kteří také vyrábějí mléko, tak mi nikdo nemůže vykládat, že to nepovede ke zkreslení hospodářské soutěže a k deformaci na trhu. A přesně tato nespravedlnost musí být odstraněna co možná nejrychleji. A domnívám se, že eh, těch sedm let, jak navrhuje komise, jsou velice rozumné. Máme v Rakousku modely, které nám ukazují, že těch sedm let by znamenalo naprosto rozumný postup, aniž by to znamenalo ohrožení zemědělců nebo nějaké zhoršení jejich situace. Eh, k tomu druhému pilíři teď znevýhodněné oblasti. Domnívám se, že eh, tady k tomu jsem udělal práci před dvěma lety, kterou jsme tady odsouhlasili a myslím si, že bychom měli jít v souladu s touto zprávou. Jeden bod vůbec nebyl osloven a to je to, co komise navrhuje v oblasti zvláštních prémií pro lokální akční skupiny, pro obzvlášť báječné programy nebo projekty. Já tento nápad považuji za za naprosto zvrácený. Já si myslím, že tady, komise tady bude, bude vydávat mnoho peněz, kde komisař prostě by jezdil a rozdával by peníze, no to považuji za naprosto zvrácené. A tím taky skončím. Děkuju. Bardzo dziękuję pani poseł Reimers, następnie pani poseł. Dziękuję, nyní pan Reimers, a pak eh, Garcia. Pani poseł Reimers, pani poseł Enes Garcia. A proszę bardzo. Pan Reimers a pak pan Ernst Garcia. Rozuměla jsem tomu, eh, pane předsedo, nepochopila jsem, že vyslovujete mé jméno, je mi to <laughs> moc líto. Eh, eh, takže doufám, že se mi podaří dodržet čas. První věc, kterou chci říct, si sdílím naprosto názor některých členů, jako pana Lajona, který řekl, že návrh by mohl být eh, ctižadostivější. My tady hovoříme o modalitách aplikace, aniž eh, bychom eh, prostě kladli otázky či spochybňovali reformu jako takovou. Chci poděkovat panu zpravodaji, protože vykonal velice významnou práci. Zejména, když se podíváme na ty historické pastviny. E, děkuji. Myslím si, že k tomu asi stejně dojde, ale děkuji, že se snaží o to, tyto oblasti zachránit. Také, že se snaží vyloučit družstevní oblasti z nezbytnosti, druž, pardon, zemědělská družstva e, z těch nezbytných pladeb, e, to je přeci velice důležité, když chceme, aby se zemědělci združovali, aby mohli lépe hájit své aktivity. A Eh, co se týče těch, eh, kteří musí aplikovat reformy, a to jsou jednotlivé členské státy, bychom měli dávat eh, jednotné prostředky. Mám ale také veliké obavy s určitými myšlenkami, například mm, pan navrhovatel, i když vítá greening, což je dobrá zpráva, myslím, že zapomněl na ekologický přínos určitých druhů plodin a nebo na eh, pladě, plodiny ohrožující, eh, pardon, a nebo na další významné monoplodiny, jako je kukuřice a tabák, což jsou nesmírně významné plodiny pro mou zemi. Domnívám se, že navrhovatel by měl také definovat to, čemu rozumí jako historická plodina eh, protože různé evropské regiony mají různé definice. A potom ta mě neuspokojuje definice stálých pastvin, tak jak je definuje komise, eh, protože ve Španělsku eh, to naprosto ne Pokrývá naši situaci. Nesmíme zapomenout na tyto širé oblasti, které mají ohromnou ekologickou hodnotu. Domnívám se, že by bylo příhodné mm, zvolit daleko přesnější definici, která by pokrývala nejrůznější aspekty těch opravdu různorodých oblastí v Evropě. Co se týče střídání plodin, to by mělo asi znamenat zjednodušení návrhu komise a to je jistě dobrá cesta, i když já se domnívám, že někteří byli proti, protože říkali, že by se to mohlo definovat, jako řekla paní Kostingerová, eh, že by peníze měly jít skutečně těm, kteří opracovávají zemi a ne, ne ti, kteří opouštějí. Já jsem proti převodům, co se týče převodu z prvního do druhého pilíře. A pane předsedo, to je tedy velice významné. Budou-li převody z prvního do druhého pilíře, tak nevidím žádný důvod, proč by neměly být převody z druhého do prvního. Buď s obou, buď v obou směrech, anebo v žádném směru. Protože když se podíváme na mladé zemědělce, kteří jsou dědici, eh, zemědělských farem, které již vytvořily určité společnosti, které vznikly právě proto, aby dostáli naléhavým požadavkům, aby měli šanci dostat vůbec nějaké platby, je-li to více než tři bratři, nikdy nebudou mít více než 50% těchto druhů společnosti. Tady musíme velice dávat pozor na to s ohledem na dnešní hospodářskou situaci. Děkuji mnohokrát. Państwa, bo nie usłyszymy odpowiedzi od pana posła sprawozdawcy i od komisji. Pan poseł Lawija, następnie pani poseł. Um. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, bych eh, eh, chtěl poděkovat panu Santošovi a já mám několik připomínek. Eh, co se týče té aplikace, jenom pokud jedná o méně než 5 hektarů, to si myslím, že je eh, postavené na hlavu. Co se týče těch trvalých eh, travních porostů, by tam měly být. Co se týče toho zastropování, tady si myslím, že návrh komise je atraktivnější. Nemyslím si, že by ten práh měl být snižován tak, jak to navrhuje zpravodaj. Na druhé straně souhlasím s tím, že by měly být eh, delší lhuty eh, pro konvergenci mezi členskými státy, co se týká těch přímých plateb. Jsem naprosto proti nějakým eh, místním inovativním spolupráci. Myslím si, že bychom měli začít skutečně vždycky od spora a ne od zhora, což, jak řekl pan Dorfan, by mohlo uspokojit pouze ty lidi, kteří chtějí distribuovat menší množství zdrojů. Ale Chtěl bych eh, eh, upozornit zpravodaje na to, že ty historické pastviny, historické louky, já jsem hovořil také o těchto historických a trvalých travních porostech. Myslím si, že eh, tady možná máme problém s terminologií, protože tady musíme zajistit, aby všechny ty termíny byly používány konsistentním způsobem, tak abychom všichni věděli, že hovoříme o stejných věcech. Ehm, Eh, zatravněné plochy, kde jsem tam je nějaký, nějaká křovina a tak dále. Eh, myslím si, že často v těch různých zprávách hovoříme o různých věcech a to je věc, kterou komise musí vyřešit, protože tady musíme mít skutečně standardizovanou terminologii. Děkuji. Děkuji, děkuji. A teď e, si myslím, že bychom měli všichni říct, že děkujeme všichni zpravodaji a nemusíme to tedy opakovat. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel jsem nepochopila vyslovnost vašeho jména ale rozhodně se pokusím dodržet čas. Za prvé, Navzdory všemu chci poděkovat panu zpravodaji. Za druhé chci poděkovat našim stínovým, spra, naší spí, pardon, <laughs> stínové zpravodajce paní Köstingerové. Domnívám se, že i v souvislosti s tím, co říká paní Köstingerová, s tím mohu naprosto souhlasit. Za prvé bych ráda slyšela odpověď od pana zpravodaje, co to jsou další obhospodařovatelé půdy co se míní historickou pastvinou. Za třetí chci ozřejmit každý, tak jak jsme to měli do posod. by se měl postarat o to, že lidi přímo na místě by se měli rozhodnout pro to, jaký projekt tam chtějí uskutečňovat. A tak to bylo vlastně doteďka. To je správný postup. To, co teď navrhuje komise, je nesprávné. Ze zhora dolů to rozhodně nechci. A poslední věta. Vím, že v těch fondech, eh, zejména co se týče ozeleňování, jsou také specificky zohledněny ženy, ale pro venkovský rozvoj je nesmírně důležité, abychom explicitně v určitých bodech ještě jednou odkázali na ženy a jejich rovné postavení v souvislosti s programy. Děkuji vám, pane předsedo. Bardzo děkuji za čas. pani paní posel paní Rodos a potom pan Fajmon. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem také poděkovat, i když jste řekli, že se nemá děkovat. Já se, mám jiný názor než jiní kolegové tady. Já se domnívám, že návrh komise je docela dobrý jako základ pro práci a bylo by docela lepší. A je fajn, bylo by lépe, kdyby Luis chtěl ještě mnohé zlepšit. Kolegové, když se tady říká, že bychom měli být stižádostivější, tak bych vás ráda varovala. Z těch 58 milionů můžeme vycházet, miliard můžeme vycházet jedině, když naprosto jasně prokážeme, že chceme ekologizaci a že podporujeme Evropu 2020. že bychom měli přijít na ten nápad provozovat takzvaný greenwashing, nebude to akceptováno a prosím vás, abyste si všichni uvědomili, že nejsme pupek světa, ale že se musíme postarat o to, abychom našli také většinu v celém parlamentu parlamentě, čili náš výbor není popkem světa. A e, e, už jsme vlastně měli hlasování v parlamentu, kde naprosto jednoznačně 75% všech kolegů zastávalo názor, že musí existovat capping a proto bychom e, s tím měli souhlasit také jsem prosila o to, aby družstva a jiné formy, kdy se slučují více malých zemědělců, byla zohledněna a tak je to správně. Aktivní zemědělec Luis to správně pojednal tím, že říká, chceme být negativní seznam, to je pro mě to správné řešení pro všechny členské státy. Odbourávání demo, administrativy, to tady stále znovu zaznívá, to mohu říci. Nazdar, nazdar, národní státy, začněte s tím konečně i vy. A teď ke greeningu. Samozřejmě musíme ozelenit první pilíř. V druhém pilíři už to máme. Musíme ozelenit první pilíř a naprosto jednoznačně říci také našim kolegům v parlamentu, jsme ochotni přestrukturalizovat jednotlivé platby. Neučiníme-li to, nedosáhneme většiny. A podaří se nám to, tak při dobré vůli bychom dokonce mohli uskutečnit, podařit se nám to, abychom nalezli uh, ty plochy ještě, abychom nalezli ještě 7% dalších zelených ploch. Eh, stále ještě přemýšlím o to, zda bychom také neměli hovořit o regionech. Domnívám se, že greening by měl být uskutečňován od 10 hektarů. Všechno ostatní pro mě bude kontraproduktivní, protože máme celou řadu oblastí či podniků v Evropě, eh, které jsou velice malé a není možné, aby prostě část Evropy zelenila a část ne, takže prosím, aby se začalo s těmi opatřeními od 10 hektarů. Samozřejmě musíme vybavit druhý pilíř tak, aby, jak nám to popsala paní Paulus, to bylo také reálné a proveditelné. Jinak, prosím pěkně, žádný greenwashing, protože to by se zemědělcům možná líbilo víc, ale kdybychom to udělali, tak bychom nakonec museli zemědělcům vysvětlovat, proč máme daleko méně peněz. Měli bychom proklamovat více pravdy, než tady prostě ty keci kolem. Díky. Bardzo proszę o zkracenie czasu. Pan... E, teď pan Fajmon a potom pan Des. já bych chtěl uh, asi dvě poznámky. Především uh, k zastropování přímých pladeb. Čeští zemědělci uh, jsou v naprosté většině proti tomuto opatření jako principu, protože z historických důvodů u nás je výměra zemědělských podniků největší v celé Evropské unii a podobný názor zastávají také slovenští zemědělci, kteří mě včera požádali, abych to zde tady ta, také zde řekl. Čili z toho vyplývá, že eh, já jsem proti tomu zastropování jako principu a tím pádem ani nepodporuji zpřísnění, které navrhuje eh, pan eh, pan spravodaj oproti návrhu Evropské komise. Rovněž si kladu otázku, jakým způsobem je vlastně myšleno eh, to vynětí uplatňování ze zastropování udružstev v české verzi toho eh, textu. Není zcela zřejmé, zda tedy družstva eh, se na ně zastropování vztahovat bude nebo nebude. To bych byl rád, kdyby pan zpravodaj mohl osvětlit. Já si myslím, že by to nebylo vhodné, aby byla jedna právní forma hospodaření preferována oproti jiným právním formám hospodaření na zemědělské půdě. Dále jsem chtěl říct ještě krátce k mladým zemědělcům a ukončení činnosti. Tady si myslím, že zpravodaj navrhuje eh, ty věci správně. Myslím si, že zvláště ukončení činnosti eh, a ten příspěvek vázat na dobu 65 eh, let odpovídá vývoji penzijních systémů a stárnutí eh, populace, ale zároveň umožňuje důstojné předání těch eh, rodinných farem dalším generacím. Takže to si myslím, že je, že je v pořádku a chtěl bych rovněž eh, podpořit paní Kalniete, když mluvila o, o nutnosti dosáhnout spravedlivého rozdělení pladeb mezi zemědělci v, celý, v celé Evropské unii. Myslím si, že opravdu je potřeba se dívat na eh, Evropskou unii jako jeden trh, kde zemědělci soutěží mezi sebou a není možné, aby v rámci jednotlivých států a mezi jedno, a státy EU byly tak zásadní rozdíly mezi těmito poskytovanými platbami, jak to vidíme dneska. Tím pádem podporuji všechny návrhy, které budou směřovat k tomu, aby se ten, tyto rozdíly odstranili co nejrychleji to bude možné. Děkuji. Jedno slovo komentáře. Jeśli chodí o spółdzielnie, to... Děkuji. Ještě máme jeden komentář, který se týká těch družstev v nových nebo v různých členských státech máme také různé druhy těch družstev. A proto eh, je tedy také důležité najít tedy definici, co to vlastně znamená to družstvo. Nyní pan Des. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, z časových eh, Navzdory <laughs> časové tisní chci srdečně poděkovat panu zpravodaji za tuto obtížnou úlohu. Ehm, Přinášíme-li další podněty, není to míněno kriticky, vždyť se chceme všichni pokusit o to, abychom zlepšili tento návrh. A já se také eh, připojuji k tomu, co tady zaznělo. Chci poděkovat to, co řekly dvě stínové zpravodajky mé frakce, paní McGinnisová a Elizabeth Köstinger. Ale také bych mohl podpořit celou řadu toho, co řekl George Lyon a George Nicholson a také pan Dorfman a taky to nechci opakovat. Domnívám se, že se musíme pokusit tato greeningová opatření skutečně mm, uvést eh, v život tak, aby byla proveditelná, aby umožnila také dostatečnou flexibilitu v jednotlivých členských státech a proto je nezbytné, abychom hovořili o tom tématu menu, o kterém jsme hovořili, omezili na 20 tak jak tady zaznělo se u poslance Rodose asi. Eh, nemusí eh, samozřejmě bezpodmínečně eh, to se týkat pouze jednotlivých zemědělců, ale třeba celého regionu, ale rozhodně nebude v souladu s praxí, mám-li oblasti, které mají 60% zemědělských prvků a potom z těch 40% je jim ještě odebráno 3%, čili mm, tady musíme mm, nabrat ještě správnější směr. Potom, co se týče návrhu převodu nevyužitých prostředků do druhého pilíře z prvního na to, eh, tedy hledím dost eh, kriticky, protože Možná, že by bylo lepší, kdyby tyto prostředky se použily jako lineární zvýšení pro základní platby. Tím jsem dospěl k závěru, abych to tady neprotahoval. Děkuji mnohokrát. Paní posel Klas, następně paní posel. Velice děkuji. Nyní paní Hartmann. Děkuji mnohokrát. Milý pane kolego Kapola Santosi, děkuji za zprávu, ale zjednodušení a debirokratizace to hledám pořád dál a naši sedláci by museli studovat matematiku, aby to všechno pochopili. Já tady tedy žádnou, žádné zjednodušení nevidím. Eh, také mi chybí vyjednávací prostor. Tady se utahovaly šroubky, abych si bývala přála, aby někteří byli vyňati, ale pak by to stejně ještě mohlo držet pohromadě. Dvě, tři věci Pan zpravodaj sem zahrnuje nové skutečnosti, ale neznamená to, že nejprve musíme mít naprosto novou kalkulaci způsobilých plode, pladeb pro platby, eh, protože v Německu se to počítá na základě jiné kalkulace. Pan Des na to ještě jednou upozornil, protože u nás jsou eh, také určité plochy byly <clears throat> ale ležely ladem, byly byly uloženy ladem a když se podíváme například na hospodaření nějaké farmičky s dvěma sedláky, to bychom mohli eh, využít k lepší kooperaci v rámci jednotlivých regionů a je třeba, abychom prostě zohledňovali celé oblasti na základě toho, co už vykonali a co by měli přinést v budoucnosti. Otázka tradičních pastvin tady již zazněla, k té bych se chtěla připojit znevýhodněné oblasti. Domnívám se, že bychom měli zůstat od toho rozhodnutí, že bychom to neměli tady definovat nebo sešněrovávat a proto si myslím, že <clears throat> bychom skutečně měli to, co tady již zaznělo, že rad komise, aby k tomu přiložila nějaký nový návrh v roce 2015, ale jestliže k tomu nic nepřijde, když komise říká, že je třeba používat biofyzikální kritéria, to považuji za tedy nepříliš správné. Měli bychom žádat o nový návrh. Děkuji mnohokrát. Bardzo děkuji. Děkuji. Nyní paní Chanky a poté pan poslan, poslanec Edward. Takže nyní paní poslankyně Harkin. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat zpravodaji, který odvedl vynikající práci. Eh, hodně jste ho, hovořili o tom, že je to taková věc, o které vlastně nikdo nemluví, i když je zde mezi námi, je to ten rozpočet. Eh, je zde celá řada komentářů, které bych chtěla učinit. Za prvé, před rozdělování těch přímých plateb. Myslím si, že zde by zde mělo být delší přechodné období a zpravodaj sice jde dobrým směrem, protože zde uznává ty možnosti těch, eh, toho přibližování, ale myslím si, že by měl ještě zajít dále. Jak již hovořil kolega Nicholson, eh, tak měli bychom zapomínat ani na ty velké, velká eh, zemědělství, na, ta, na, ta, na ty velké stky. V Irsku máme statistiky, které vlastně ukazují eh, obavy, eh, které eh, vlastně ukazují na to, že produkce kráv bez tržní produkce mléka a ovcí by utrpěla. Dále je důležité, aby každý rok 2009, 2010 a 2011 aby tam byla ta podmínka, aby se to používalo jednotlivě. Dále, co se týče té ekologizace, podle mého názoru je těch 7% příliš vysok, velkých. Možná by bylo dobré najít nějakou novou definici těch eh, ekologických oblastí, například pokud tam jsou ty plodiny, které fixují dusík. Dále jsou zde ty um, otázky, které se týkají diverzifikace plodin. Tam si myslím, že zacházíte ještě vlastně více dále než komise. Potřebujeme také nové více flexibility pro členské státy, aby také sami e, eh, stanovala kritéria. E, řada kolegů zde kritizovala ty platby farmářům, tu částku 35 tisíc eur. U nás eh, je to, že, takže ta zemědělství, ty, ty eh, ta hospodářství jsou velice roztříštěna. Nevím, zda to bude pozitivní. Dále, co se týče těch, eh, toho, té definice aktivního zemědělce, tak tam s tím souhlasím, že to zapotřebí ještě zlepšit. Dále znovu eh, charakterizovat ty nejméně rozvinuté oblasti. Tam potřebujeme dostatečné údaje, ale souhlasím s vaším návrhem. A nakonec ještě chci říci, že vítám vizi zpravodaje, že ten eh, pojem trvalé udržitelnosti se nemá nakonec rozmělnit pouze na určité ekologická opatření, ale musí také jít ruku v ruce i s ekonomickou a sociální udržitelností a životaschopností zemědělství a tam patří i také role žen v zemědělství. Chtěla bych ještě říci, že musíme být pragmatičtí, co se týče návrhu komise a musíme také dbát o zachování biodiverzity ještě chci říci, že ten přístup musí jít eh, z úrovně společenství. Pani posel, teraz pan posel Aylward. Następ... Děkuji, pan Aylward. Já se e, snažím dosáhnout nějaké rovnováhy, ale v okolnostech, které jsou mimořádně obtížné, e, jde nám o to, abychom dosáhli spravedlnosti na jedné straně, ale také efektivity a v tomto smyslu zpravodaj skutečně udělal obrovskou práci. Eh, myslím si, že eh, eh, nemůžeme skutečně hovořit o těchto věcech detailně, pokud nevíme, jak bude vypadat rozpočet, protože je jasné, že rozpočet se bude snižovat. Co se týče ekologizace, tady já vidím celou řadu problémů a také podporuji tu myšlenku toho menu, abychom měli více možností, abychom zde měli větší pružnost. Pochopitelně nemůžeme přistupovat k tomu na základě jednoho vzorce, který některým členským státům vůbec nevyhovuje. Ehm, co se e, týče těch 30%, tady si myslím, že to nejde dost daleko, navrhuje to pan zpravodaj, ale e, existuje celá řada zemědělců, pro které by to znamenalo obrovské snížení a myslím si, e, že bychom měli se podívat i na možnost plus minus 10%, ale v té věci bychom museli dělat hodně práce. Kromě toho, Nevím, jak bychom mohli mít ty plošné sazby zavedené již v roce 19 2014 eh, až 2019 v tomto období, co se týče vlastní definice aktivního zemědělce. Tady bych chtěl říci, že aktivní zemědělec je v podstatě naprosto páteří celého tohoto sektoru a já se domnívám, že tento návrh může mít velice negativní dopad na ty nejproduktivnější sektory zemědělského, zemědělské výroby. Eh, myslím si, že toto by bylo eh, zcela určitě, že by to ovlivnilo celou, celý potravinářský průmysl. Kromě toho vítám eh, to, že odkládáme tu myšlenku <clears throat> revize těch méně nebo těch znevýhodněných oblastí. To má velice zásadní obsah a myslím si, že to vyžaduje skutečně závažná jednání. Co se týče těch jednorázových plateb, Eh, tady si myslím, že ten návrh má určitý potenciál, umožňuje by také kapitálové investice a eh, kromě toho by eh, to umožňovalo převod od jednoho zemědělce k druhému a také by to mohlo povzbudit mladé zemědělce, aby se věnovali tomuto sektoru. Co se týče mladých zemědělců, tady pozměňovací návrh 28 Ehm, je, je, věc, je věc, která by mohla mít okamžitý dopad, ale musíme eh, skutečně se věnovat všem těm aspektům, které s tím souvisejí. Ehm, eh, také eh, zajímavý je ten návrh zpravodaje týkající se spolufinancování s možností soukromých ehm, subjektů. Myslím si, že tato Eh, řešení by vyžadovalo poměrně eh, přísná pravidla eh, pro to, co je ještě přijatelné. A opět bychom museli tyto věci velice pečlivě prostudovat předtím, než bychom pokračovali v těchto úvahách. Co se týče simplifikace, o tom jsme již hovořili na začátku této diskuse. Myslím si, že opravdu musíme snížit byrokracii Eh, myslím si, že ta otázka eh, menu eh, různých možností je věc, která nám do určité míry musí dělat také určité starosti, ale i to vyžaduje velice seriózní diskusy a já se na ní velice těším. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem tady nebyla na začátku této diskuse, ale Eh, hovořila jsem s jedním holandským novinářem a na Twitteru jsem si to všechno našla. Chtěla bych si zmínit o ekologizaci, o tom, čemu říkáme greening, což tady se objevovalo znovu a znovu v této diskuse. Eh, to je ta diskuse o tom, jestli bychom měli mít to menu anebo neměli. Uh, já jsem velice ráda, že já a také e, všichni členové mé skupiny by měli do toho e, dávat také biodiverzitu, e, obnovitelné zdroje, efektivní využití energetických zdrojů a další aspekty. Já Eh, se obracím teď na zelené. Jestliže dáte tedy možnost členským státům mít větší flexibilitu v této věcech, tak potom si myslím, že skutečně se jedná o nástroj, který by nám mohl pomoci eh, překonat ty rozdíly. Jestliže tedy budeme mít větší flexibilitu, což je to, co ministři od nás chtějí, eh, dejte nám peníze a my se rozhodneme, co s nimi uděláme. Já zkrátka tomu nevěřím. Já jsem evropská poslankyně a proto bych se měla pohybovat v evropském rámci. Jestliže tedy budeme mít flexibilitu, tak musíme také posílit zodpovědnost odpovědnost eh, a musíme nutit eh, eh, členské státy, aby například zvolili z těch pěti možností nejméně čtyři. Musí také hovořit o tom, jaké cíle budou sledovat ve, v tom kontextu současného vývoje. Já nechci to, čemu říkáme greenwashing, pochopitelně. Já chci, aby jednotlivé členské státy byly dostatečně ambiciozní, ale aby tyto ambice byly realistické a byly Eh, proveditelné. Eh, v případě eh, mého státu to není pravda. Čili řekněte komisi, co chcete dělat, jak toho chcete dosáhnout a jako, důsledek, jako výsledek toho podle čeho vás může komise posuzovat, jestli jste toho dosáhli po určité době. E, čili to jsou věci, které e, e, fungují například v rámci strukturálních fondů. Čili, pane předsedo, já si myslím, že bychom mohli překonat ten rozdíl mezi těmi, kteří chtějí meny, a těmi, kteří nechtějí meny. nejen tím, že zvýšíme flexibilitu, ale tím, že zvýšíme i zodpovědnost. Byla bych velice ráda, kdyby nám komise řekla, co si o tom myslí. Já jsem politická realistka. Jestliže se podívám na počet těch politických skupin, které chtějí mít meny, jestliže se podívám na počet ministrů, kteří chtějí toto meny, tak si myslím, že v tomto směrem, tímto směrem půjdeme. Čili obracím se na zelené, obracím se na komisi, aby skutečně uh, uh, něco s tím udělali, protože pokud bude tento rozdíl existovat i dále, tak se nedostaneme z místa. Děkuji. Teď pan Nikolesku a potom pan Salva. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu raportorul. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych eh, chtěla poděkovat, bych chtěl poděkovat za vynikající práci pana zpravodaje a za jeho dobrou vůli, protože v této rozpravě Eh, nebo jako základ naší rozpravě nám předložil dobrý základ ve své zprávě, zejména s ohledem na návrh v oblasti přímých pladeb. Když se podíváme na návrh komise, tady se praví, že všechny záležitosti ležící pod 90% by měly eh, snížit eh, svůj stav o třetinu. Ale zároveň mm, návrh pana zpravodaje tady hovoří o celkovém rozdílu 30%. Mohu vám ujistit, že třetina 30% je 30% ze 100% a nevím, kde tady má být rozdíl. 30% okurky je prostě třetina této okurky, není-liž pravda. Proto tak trochu nechápu, kde je ten rozdíl mezi návrhem komise a návrhem pana zpravodaje. Tahle, tenhle ten vzoreček nepřináší uh, E, nic e, prostě převratného, naopak snižuje možnost e, nových členských států. Dále maximální hranice či stropy týkající se malých a velkých podniků. Tady jsem proti tomu. 65% povinnost spolufinancování. Se zásadou sice souhlasím, ale ne s tou procentuální sazbou. Eh, kdybychom se tady mohli dohodnout. Jestliže se tady nedohodneme, tak prostě nebude existovat žádná společná zemědělská politika. Bardzo děkuji, pan posel. Děkuji panu poslanci. Nyní pan Sanfama. Děkuji, pane předsedo. Pan Sarvama. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Kapulu Santo, Santošovi za práci, kterou odvedl. Je to téměř neuvěřitelná práce, která se mu podařila. Už se zazněla celá řada věcí, dovolte mi pouze ještě upozornit na některé, které jste ještě nezazněli. Za prvé, ekologizace. Je dobré, aby zemědělci měli na výběr, ale chtěl bych eh, zopakovat to, co říkala paní Delange. Pokud chcete, aby ta politika měla smysl na evropské úrovni, tak musíme navýšit obojí, jak flexibilitu, tak odpovědnost, protože jenom takovým způsobem to bude fungovat. Pak zde je otázka těch historických pastvin. Je skutečně třeba definovat, co to znamená, protože jinak nemůžeme dál eh, v tom pokračovat. Nevíme, co bychom vlastně podepsali a mělo by to vliv právě na ty podpory článek 29, bod C původního textu, ani pozměňovací návrhy nehovoří o těch přírodních omezeních nebo o různých klimatických omezeních a o tom, jaký by to mělo být vliv na eh, rostliny nebo plodiny, které lze pěstovat. Myslím si, že by se zde také měly zmínit určitá přírodní omezení, protože v některých oblastech Evropy máte třeba 20 hektarů a je dost eh, nerealizovatelné pěstovat na takové ploše třeba tři plodiny. Další komentář, nebo poslední komentář, se týká těch mladých zemědělců. Podle mého názoru je to tak, že členské státy, které podporují mladé zemědělce z druhého pilíře, a některé členské státy dokonce ještě zacházejí dále, než jsou ty původní návrhy komise, tak v takových členských státech by to mělo být eh, režimem dobrovolným. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A nyní poprosíme ještě předtím, než poprosím komisi, tak je zde jeden problém, který se týká těch tzv. přechodových regionů. Jsou to regiony, které jsou již nad hodnotou 75 průměru HDP Evropské unie. E, to jsou, e, máme zde rozdíly mezi metropolitními regiony a mezi venkovskými oblastmi. Pokud chceme, aby zde docházelo k růstu těch venkovských oblastí, musíme zabránit tomu, aby některé oblasti byly zaostalejší než ostatní. To je komentář z mé strany a nyníž dávám slovo zástupcům komise. Nejprve pan Pačesko za, na téma přímé platby. Pan Pačego. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych i já poděkoval vašemu zpravodaji Kapulaš Santošovi za vynikající právo detailní, promyšlenou. Mm, zejména vítám pokrok v jeho zprávě týkající se se definicí. Myslím si, že na nich můžeme společně pracovat, abychom dospěli k takovým definicím, které budou přijatelné. A v této souvislosti bych rád řekl, že komise už ukázala určitou otevřenost, co se týče širší definice, která by mohla zahrnout také systémy, eh, tradičních pastvin jako Deheza ve Španělsku nebo horské oblasti v Portugalsku, a nebo systém existující ve Skotsku a ve Švédsku. Co se týče některých dalších bodů, tady bych rád upozornil na skutečnost, že ve zprávě pana Kapuluše Santoše jsou návrhy týkající se cuppingu, čili zastropování. My jsme sledovali s velikou pozorností a rád bych ještě upozornil na to, že co se týče aktivní zemědělské činnosti, tady je, mm, on cituje, povin charakter a my jsme se domnívali, že to by spíše mělo být přenecháno členským státům, aby definovali svá kritéria. Ale zdravíme to, že by to mělo být povinné. A co se týče těch nejdůležitějších bodů, a to je konvergence mezi členskými státy, tady otevřeně přiznávám, že to je opravdu větší jaksi eh, problém, ale eh, také se dívám na návrh pana Kapološe Santoše a mm, s přihlednutím k připomínkám, které zazněly tady, Eh, jistě je třeba o tom přemýšlet, eh, zejména se zohledem na přípravu víceletého finančního rámce. Co se týče konvergence uvnitř jednotlivých členských států a uvnitř zemědělců, tady bych rád konstatoval, že v návrhu zprávy pana Kapoleš Santoše je, dejme tomu, takový konvergenční rytmus, který by mohl být daleko víc snížen na rozdíl od našeho návrhu. A velice krátce bych tady něco řekl k flexibilitě. My se domníváme, že je třeba zachovat eh, důležité částky a jsme v prvním pilíři tak, aby eh, veškeré eventuální převody skutečně byly na místě. Vyslechli jsme si tady obavy týkající se ustanovení, Eh, která by eventuálně mohla umožnit, že by se každý rok měnily převody, eh, protože by to snad dělalo problému ke změnám kultivování jednotlivých plodin v určitých oblastech. Já se domnívám, že toto je nesmírně důležitý problém, a ne, problém těch převodů, čili k tomu bych teď rád nejprve něco řekl. Za prvé mi dovolte, abych konstatoval, že my nesouhlasíme s tím přístupem menu Eh, konstatuji tedy, že tady eh, je podstatně dost členů této, tohoto výboru, kteří to navrhují, ale rád bych jim řekl, že pakliže bychom sledovali tento přístup menu, neměli bychom žádný prostředek, nediskriminačního přístupu vůči jednotlivým členským státům a jednotlivých členským států vůči regionům. Nebudeme-li mít možnost aplikovat tedy takové ustanovení, které také podporujeme, tak za těchto podmínek by to bylo právě vytvořit určitou rovnovu mezi agroenvironmentální zemědělskou činností a greeningem protože jinak by to bylo neproveditelné. Ke zprávě jako takové bych rád uvedl, že Greenek by se měl stát fakultativním. Již to vlastně zaznělo včera v mém komentáři, když jsme hovořili o zprávě pana Laví. To je vlastně úplně stejná věc. Chci prostě konstatovat, že jste vlastně na stejné úrovni. Měli bychom být koherentní v souladu s těmi zprávami, které už jste odsouhlasili, zejména se zprávou pana Laví. A čili souhlasím s tím, že tady by to mělo být dobrovolné. Eh, co se týče diverzifikace, tady můžeme souhlasit v tom, že by tady byla definována minimální plocha nad to, kde už tedy by se to nemělo aplikovat z hospodářských důvodů. Již jsme prokázali určitou otevřenost v této otázce a můžeme také podpořit ty ekologické oblasti, které by měly mít eh, specifické pojedna, kde by měly být specificky pojednávání, um, pojednávána určitá specifická združení zemědělců, už to tady taky zaznělo. Ale není tady eh, z našeho pohledu hm, dobré prostě definovat určitou plochu, skrze kterou bychom definovali, jak ekologický přístup má mít zemědělec. My se domníváme, že je sice důležité to učinit, ale e, je to na nás a na těch malých zemědělcích. Takže, pane předsedo, co se týče přímých pladeb, dovolíte-li mi tedy, tak já bych se teď vrátil k, těm, k tomu venkovskému rozvoji a dal bych slovo mé kolegyni, aby se mohla vyjádřit k této druhé zprávě. Bardzo proszę, panie dyrektorze, dyrektor Pleva, bardzo proszę. Thank you, uh, chairman. First of all... Děkuji, pane předsedo. Na začátku bych chtěl vyjádřit eh, poděkování za komisi panu zpravodaji, panu Kapulosu Santošve za vynikající práci, eh, která se týká rozvoje venkova. Komise se domnívá, že tento návrh je dobrým odrazovým můstkem pro další diskuse. Ukazuje také, že chceme reagovat na určité výzvy, které nás čekají. A jsou tam i myšlenky, které jsou v podstatě v souladu s návrhy komise. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů. Chtěl bych se stručně vyjádřit pouze k takovému drobnému výběru těchto pozměňovacích návrhů. Nejprve pozměňovací návrhy, které se týkají cílů naší politiky. Je zde zejména návrh, aby, e, abychom zde explicitně zahrnuli i lesnictví. Komise uznává, že lesnictví také přispívá um, k rozvoji hospodářství a uh, krajiny. O tom se hovoří v rámci priorit v návrhu nařízení. Hovoří se také o lesnictví v rámci poloh využívaných v ekologickém zájmu. Jde o to, že lesnictví jde o to, že komise nechce hovořit, ne, nechce explicitně zmiňovat lesnictví v rámci těch tří hlavních cílů této politiky. Je to kvůli tomu, že smlouva nám nedává žádný formální mandát k politice lesnictví na úrovni Evropské unie. Dále, co se týče těch eh, otázek eh, životního prostředí, je dobré, že výbor pro zemědělství eh, hlídá to, abychom také reagovali na výzvy, které jsou jak v současnosti, tak v budoucnosti spojené s ochranou životního prostředí. Návrh říká, že 30 té, těch eh, prostředků v rámci Fondu pro rozvoj venkova by mělo být vynaloženo na agroenvironmentální opatření. Komise se domnívá, že zde nemusíme stanovovat povinnost nebo právní závazek, protože to bude činěno v rámci strategického plánování. Budou zde nové plány a programy, které budou vycházet nebo které budou usilovat spíše o výsledky než, než o ty výlohy. Dále, co se týče agroenvironmentálních opatření, tak zde eh, návrh eh, zprávy hovoří také o inovacích. Komise souhlasí s parlamentem, že musíme zlepšit ten stávající text, který se týká nových, eh, například nových zavlažovacích systémů je zde stále ještě jsou rozdíly mezi novými a starými členskými státy. Komise je ochotná se tomuto věnovat a to na úrovni jak základního aktu, tak i na základě těch souvisejících aktů v přenesené pravomoci. A teď mi dovolte eh, hovořit o velice důležité věci. Jedná se tedy o oblasti s významnými přírodními omezeními. Komise nemůže souhlasit s návrhem zprávy Evropského parlamentu, kde se říká, kde se hovoří o těch oblastech s významnými přírodními omezeními. Rada se již v roce 2005 rozhodla změnit cíle a parametry opatření, která se toho týkají. A my nevíme, jak eh, by bylo možné eh, opět zde zavádět ty nové metody, o kterých hovoříte. Také dost dobře nechápu, proč bychom měli zavádět nějaké prozatímní eh, seznamy nebo systémy na základě referenčních biofyzikálních kritérií. A po, s tím, že po roce 2015 by se uplatňovaly Eh, ty, ta biofyzikální kritéria. Myslíme si, že by to ještě přispělo k diskriminaci jednotlivých zemědělců, protože by zde byly jiné podmínky. Komise nevidí žádnou výhodu v tom, že by členské státy byly nuceny dělat změny v této oblasti. A to už vlastně krátkou dobu, už v blízké budoucnosti. Ještě se chci vyjádřit k tomu, k té možnosti vyšší, spolu, vyšší sazby v spolufinancování. To žádá zpravodaj u agroenvironmentálních opatření. Asi eh, je možné najít argumenty, proč navýšit ty sazby. Komise nicméně ty sazby stanovila na základě určité logiky. Například si myslíme, že transfer znalostí je naprosto zásadní k tomu, aby šlo k dobrému provádění politiky obnovy venkova. Pokud bychom snížili počet, chtěli bychom však snížit počet těch opatření, nebo chtěli bychom omezit počet opatření, na něž by se vztahovala ta vyšší sazba spolufinancování. Vyšší sazba spolufinancování by nakonec možná vedla k tomu, že by se vlastně snížil ten celkový objem financí, které jsou k dispozici. Pak se chci ještě vyjádřit k otázce programu LEADER. LEADER bude rozšířen i do dalších strukturálních fondů v rámci budoucího plánovacího období. Protože eh, LEADER je považován za úspěšný projekt. LEADER je regulován Eh, obecným nařízením a zasahuje do všech strukturálních fondů. Hovořili jste o tom, že je zapotřebí mít zde přístup z dola nahoru a zde to funguje. Máme zde takzvané místní akční skupiny, které ponesou odpovědnost za místní rozvoj a za přípravu eh, různých strategií pro místní rozvoj. Pane předsedo, já jsem se vyjádřil pouze k několika věcem. Nicméně chtěl bych říci, že Evropská komise bere velice vážně v úvahu práci, kterou odvedl tento výbor a těšíme se i do budoucnosti na plodnou spolupráci v této oblasti. Děkuji za pozornost. Zapevne komisja doświadczyła także bardzo poważnego podejścia ze strony. E, Eh, myslím si, že NAKO eh, <clears throat> my si skutečně eh, zapůsobila práce našeho zemědělského výboru a jsem velice rád, že naše práce je skutečně takto plodná a je, její výsledky jsou velmi konkrétní. Pan zpravodaj teď. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jsem eh, skutečně velice potěšen touto eh, diskusí, také bych chtěl poděkovat za tu velice konstruktivní přístup všech eh, řečníků. Já přijímám kritiku a pokusím se také na kritické připomínky reagovat. V některých případech skutečně si myslím, že je potřeba některé věci dále vyjasňovat. To je například otázka distribuce, jako tam hovořil pan Nikolesku. Pan Nikolesku říká, že můj eh, návrh týkající se redistribuce je stejný jako návrh komise, což není pravda. Komise navrhuje 90 eh, konvergence, já 100 eh, ve vztahu k průměru. Co se týče Rumunska, to by znamenalo, že během toho plánovacího období by to znamenalo dalších 400 milionů euro či rozdíl mezi mým e, návrhem a návrhem komise e, v případě Rumunska znamená navýšení o 400 milionů v rámci prvního pilíře pro Rumunsko, takže to jsou skutečně odlišné návrhy, se kterými přicházíme. A chtěl bych eh, eh, to říct, takto reagovat na všechny připomínky, které upozorňují na to, že moje návrhy se příliš podobají těm návrhům komise. Myslím si, že těch rozdílů je tady celá řada. Um, hodně tady se hovořilo o simplifikaci. Byl bych velice rád, kdyby kolegové uh, mi ukázali, kde v mé zprávě se hovoří o nějakém opatření, které by bylo komplikovanější než návrh komise. Na druhé straně já jsem v situaci, kdy musím uh, skutečně upozornit na celou řadu svých návrhů, které jsou daleko méně komplikované než ty, které předkládá komise. Co se týče ekologizace, greeningu, já navrhuji, že ta opatření by se měla týkat pouze eh, zemědělských podniků, které mají více než 20 hektarů. To znamená, já z toho výjímám 70 až, já vlastně dávám výjimku 70 až 80 procentům eh, zemědělců, kteří nemusí potom plnit tuto eh, povinnou byrokratickou podmínku. Čili mně skutečně jde o zjednodušení Eh, eh, co se týče například ukončení eh, aktivity míst, hovořím tady o jedné jednorázové platbě, což by ušetřilo nám náklady na pět byrokratických kroků a já bych vám mohl uvést celou řadu dalších věcí. Myslím si, že v mém návrhu není absolutně jediná věc, která by znamenala větší byrokracii. Eh, jsou tady další kontroverzní otázky. Někteří kolegové eh, se mnou nesouhlasí v té věci eh, ukončení činnosti. Já neříkám, aby lidé přestali Eh, zemědělskou, eh, zastavili zemědělskou činnost. Já jenom říkám, že ti, kteří, kterým je 65, což je vlastně ten zákonný, ten zákonný věk odchod, odchod do důchodu, že tito lidé zkrátka by měli odejít do důchodu a měli by předat uh, svoji činnost někomu jinému, mladšímu. Chtěl bych dosáhnout toho, aby došlo k té věkové v tom věkovém složení k omlazení, abych to tak řekl. Eh, velice často mladí eh, zemědělci nemají dostatečnou možnost začít eh, a bylo by docela dobré, kdyby tito mladí lidé měli možnost působit na farmách, které jsou již života schopné. A to se týká hlavně Eh, a to se týká vlastně toho, že toto všechno by bylo dobrovolné. Vím, že v celé řadě členských států z historických důvodů struktura vlastnictví půdy je taková, že něco takového není potřeba. Jinými slovy, já nechci, aby eh, pro tyto lidi vznikla nějaká nová povinnost. Já jsem velice podrobně si vyslechl tu diskusi týkající se toho menu. O tom jsem hovořil, o tom jsem hovořil s celou řadou kolegů. Ty debaty probíhaly několik měsíců. Ehm, je potřeba v souvislosti s tím eh, to menu ehm, eh, vycházet eh, z toho, co si o tom myslí někteří. Tady si myslím, že to souvisí s ekologickou certifikací, což v podstatě znamená to samé jako to menu, vzhledem k tomu, že komise říká, že je schopna přijmout certifikaci, tak eh, to eh, by znamenalo, že není potřeba nějaké meny tady zavádět. Pokud eh, by to tak bylo, tak eh, bychom měli eh, nové argumenty. Podívejte se, o čem hovoří komise, například o té diversifikaci, to jsou ty trvalé eh, travní porosty, všechny ty argumenty, které souvisí s těmito třemi návrhy. Ale představte si, že bychom měli 20 možností, které by byly součástí toho menu a které by mohly být aplikovány v celé Evropě. Čili já si myslím, že ta ekologická certifikace v rámci nějakého rozumného rámce může být reakce reakcí na tento problém a jeho řešením. Eh, já si myslím, že jestliže komise nezmění svůj názor, tak eh, potom eh, nebudeme mít jenom možnost, než to nařídit na základě jednohlasného souhlasu rady. A já se ptám, jestli je skutečně možné dosáhnout takovouto jednohlasnost o tomto menu v rámci prvního pilíře. Jinými slovy, myslím si, že můj návrh je pragmatický a rozumný a vychází e, z něčeho, co by mohlo být možným kompromisem. Čili nezaměňujte to, nezaměňujte to prosím e, s tou otázkou e, následné aproximace k návrhům komise. Další kolegové, například pan Bove a jiní, hovořili o rotaci plodin nemusíme mít eh, nějaké rozsáhlé znalosti o zemědělské ekonomice na to, abychom chápali, že tato rotace je dobrá věc, hlavně pro eh, životní prostředí a také pro zemědělství. Je potřeba ale zajistit správnou eh, techniku monitorování. <clears throat> Monit monitorovat každý zemědělský podnik a sledovat, jaká je ta faktická rotace každoroční, to si myslím, že z praktického hlediska je věc naprosto nemožná. A proto si myslím, že eh, jediný důvod, proč komise nenavrhla tuto rotaci eh, plodin, není to, že by si neuvědomila, že to má obrovský, eh, obrovskou výhodu, ale zkrátka si uvědomuje, jak složitá by byla metoda monitoringu je potřeba mít vždy mechanismus, který nám zajistí jednoduchý eh, monitoring těchto věcí. Stále hovoříme o simplifikaci, někteří kolegové přišli s některými návrhy. Já budu velice rád, eh, když eh, tu diversifikaci budeme moci nahradit právě tou otázkou ehm, <clears throat> rotace plodu. Paní Jegle, paní Kassinger požádali o objasnění toho konceptu eh, hospodaření jinými subjekty. To se týká hlavně lesnictví, eh, což je situace, kdy nemáte jenom eh, nějakou jednou tlevou organizaci. Řeknu příklad ze své vlastní země. 10% lesů v Portugalsku není ani veřejných, ani soukromých, ale jsou ve vlastnictví místních zastupitelstv, které také na těchto, v těchto lesích hospodaří. A ty by byly výjimutě vlastně z toho návrhu komise. Jinými slovy, jestliže tady eh, zvážíme také možnost jiného typu vlastnictví, což existuje jistě i v jiných členských státech, tak eh, tím zajistíme jakousi širší eh, odpověď na eh, tyto otázky související s lesním hospodářstvím. <clears throat> Já velice rád upřesním tuto definici, pokud existuje tato potřeba. Teď bych chtěl ještě reagovat to, se řekl pan Dantan. Já si bohužel nemohu vzpomenout, kde to já nemůžu to najít. <clears throat> Omlouvám se za to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 a v agroenvironmentálních opatřeních už zde hovoříme o možnosti vyčlenit 30 rozpočtu právě na agroenvironmentální opatření a také na možnost provádět tuto rámcovou směrnici o vodě. Takže je důležité, aby se to provádělo ve všech členských státech. Pak eh, zde souhlasím s kritikou, která zde zazněla. Ta se týká nedostatku nebo neexistence nějakých konkrétních opatření, která by odstranila problémy. Jedná se tedy o definice farmáře, definice aktivního farmáře. Už několik měsíců o tom hovoříme Myslím si, že pokud eh, se nám podaří uchovat tento konstruktivní duch, který se zde dnes projevuje, tak se nám to zcela jistě nakonec podaří a že dosáhneme širokého koncensu jak ve výboru pro zemědělství, tak i v celém Evropském parlamentu, protože s našimi spolurozhodovacími pravomocemi může parlament eh, působit efektivně pouze tehdy, pokud ukážeme radě i komisi, že zde máme eh, jasnou, silnou většinu. A já vždy budu zastávat eh, pozici Evropského parlamentu. Musíme mít silnou pozici, abychom také měli silnou vyjednávací pozici a dokázali vybudovat lepší společnou zemědělskou politiku pro Evropu. Předseda. Velice děkuji ještě jednou za vaši práci. Chtěla bych také poděkovat i všem účastníkům diskuse. Musíme si uvědomit to, že společná zemědělská politika musí být eh, reformována, musíme ji obnovit a musíme také brát úvahu i úlohu každého členského státu. Asi se v Bruselu neschodneme na všem, protože zcela jistě i členské státy a regiony v tom mají svou velkou roli. Pozměňovací návrhy prosím podávejte do 9. července 12 hodin dopoledne. Velice děkuji a děkuji také tlumočníkům.